Dobrý den. Opětovně zahájíme naši schůzi a začneme číslem 5 na pořadě jednání, což je výroční zpráva za rok 2013 pro Evropskou investiční banku. Navrhovatel je pán Richard Čarněcký a já mu i hned předávám slovo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 Je to instituce, která požívá respektu, a dokonce i ze strany těch, kteří vidí v bankách příčinu a zdroj finanční krize. I tito odborníci a analysté jsou toho názoru, že Evropská investiční banka funguje skutečně velice slušně. Samozřejmě, když něco funguje dobře, tak to jistě neznamená, že by to nemohlo fungovat ještě lépe. A to chci také zmínit i v mé zprávě. Podle mého svědomí a vědomí je Evropská investiční banka bankou, která by měla poněkud precizněji provádět strategickou analýzu investičního financování, zejména v dlouhodobém aspektu. je tedy od, tak, aby měla trvalou udržitelnou investiční strategii a také inteligentní investiční strategii na evropské úrovni. Zároveň by měla Evropská investiční banka provést eh, prohloubenou analýzu a hodnocení systému kontroly a řízení rizik. Tady se jedná zejména o smíšené financování u Evropské komise. Zdá se totiž, že naši hosté z naší dopolední schůze, tedy pan předseda účetního dvora, který má rovněž sídlo v Lucemburku, Myslím si totiž, že účetní dvůr by měl vypracovat zvláštní zprávu o výsledkové analýze externího poskytování úvěrů ze strany Evropské investiční banky. Jedná se tam zejména o přizpůsobení jejich strategie výpučním aktivitám a také politické strategii Evropské unie, neboť se jedná o systém komunikujících nádob. Spojených nádob. A to je ve smyslu střednědobého přeskumu zcela zásadní záležitost. Na závěr bych rád řekl, že Evropská investiční banka rovněž další instituce, jako například Evropská banka pro obnovu a rozvoj, by měli se snažit o možná nejlepší operativní spolupráci a zaměřit se na ní, neboť takováto spolupráce mezi pankami je naprosto nezbytná, obzvláště z pohledu optimalizace nákladů. Jedná se o efekty synergetické, které by byly velice vhodné a nutné. Zmiňuji zde Evropskou banku pro obnovu a rozvoj, která má sídlo v Londýně proto, protože jsem se zabývala s Evropskou, Evropskou investiční bankou, ale u banky pro obnovu a rozvoj eh, jsou ty věci již připraveny, dořešeny, to říkám pouze jako poznámku na okraji. Pokud se částky ob... vynakládají externě, investují externě, tak si myslím, že by takovéto prostředky spíše měly plynout do zemí, které jsou například kandidátskými zeměmi pro členství Evropské unii. Rozhodně chci podotknout, že je zcela nezbytná spolupráce Evropské banky pro obnovu rozvoj a Evropské investiční banky z hlediska optimalizace operativní činnosti, tak, abychom, eh, tak aby došlo k synergetickým efektům a optimalizaci nákladů. A poslední věta z mé strany. Rád bych podotkl, že Způsob fungování Evropské investiční banky v porovnání s mnoha dalšími peněžními instituty je skutečně velmi pozitivní. A musím to takto otevřeně podotknout. Děkuji mnohokrát. Děkuji pane, panu kolegovi Černěckému. Jsem toho názoru, že výroční zpráva o EIB je vždy ta zpráva s nejkrásnějšími fotografiemi, takže velký kompliment z mé strany, vypadá to nádherně. Ale možná pan Kanape, který eh, je z EIB, dostane za chviličku slovo, by nám mohl něco říci o tom, kolik peněz, které obdrželi z komise, skutečně předehli dál. My dnes dopoledne jsme slyšeli je velice ošklivé informace, které se týkaly statistik, velice znepokojící a my bychom rádi věděli, kolik procent vašich investic jste, eh, eh, šlo do Řecka. Protože v dopoledne jsme velice neradi slyšeli, že do Řecka šla velmi malá částka. A možná bychom, možná by bylo vhodné ještě to rozšířit na ty další země, které jsou pod programem, tedy Portugalsko, Irsko, takže prosím, máte slovo a děkuji vám, že jste se dostavil mezi nás. Děkuji, paní předsedkyně. A já chci poděkovat panu Černeckému za eh, úsilí a komentář, za tu snahu zanalizovat, co tady děláme a za snahu připravit určité návrhy a otázky k diskuzi. Dovolte, abych byl stručný, poněvadž vy jste toho již hodně zanalizoval a i jste eh, poukázal na velice aktuální témata, na která bychom se měli zaměřit konkrétněji než jen tak obecně. Samozřejmě s potěšením slyším, že podle vaší analýzy eh, Eh, naše instituce funguje, ale nejsme tady jenom, abychom sbírali komplimenty, ale především, abychom se ponaučili, co udělat lépe a eh, abychom více si v této věci porozuměli. Pokud jde o návrhy, pane, které pan Černický předložil, tak možná dovolte pár poznámek jen tak pro vysvětlení když hovoříte o tom, že bychom měli precizovat definice investic. Samozřejmě, investice jako obecné slovo figuruje ve smlouvě. A jakmile začnete eh, toto slovo upřesňovat, tak uvidíte, že tam o tom eh, přijdete na určité odlišné investi- eh, definice institutu investic a někteří tam počítají s, určitý věc, s určitými věcmi, jiní ne. A když eh, třeba se, eh, se budete snažit eh, dosáhnout do některých málo zalitněných regionů, tam dostat dopravu a třeba to tedy nebude zrovna výhodná investice, ale je to investice, která bude mít jiný, tedy sociální eh, prvek. Investice má tedy eh, v sobě prvek ekonomický, udržitelný, sociální. A my tedy ale respektujeme eh, takzvané guidelines, tedy ty hlavní směry, které nám určily členské státy a příslušné evropské instituce. Opět opakuji, snažíme se být co nejvíce konkrétní, přesní, ale s tím, že některé investice mají vyšší sociální návratnost a menší ekonomickou a u jiných je to naopak. A teď. Co se týče analýzy takzvaného rizikového managementu, řízení rizik. Naše instituce má dobré jméno, pokud jde o řízení rizik. A když slyšíme nějakou kritiku, eh, tak je to spíše kritika, že nebereme na sebe příliš velké riziko a eh, podle nás náš rating 3A údajně je takovým fetišem. Ne, to není žádný fetiš, to je pouze nástroj, který nám umožňuje si půjčovat za nízké úroky a tuto výhodu vlastně nízkých úroků potom přenést na ty konečné příjemce úvěru. Máme velice dobře, jemně propracovaný systém řízení rizik a samozřejmě podle principu eh, eh, check and balances, tedy eh, kontroly a dohledu, tak přesně tedy ostatní kontrolní orgány velice pečlivě sledují, jaký máme mechanismus analýzy rizik. A teď, když se podíváme na zjištění účetního dvora, jak jste zmínil. Samozřejmě účetní dvůr i pro nás je velice významným orgánem. Eh, to, co eh, řekne, bereme velice vážně a snažíme se na to reagovat. A teď, co se týče vyhodnocení eh, výsledků externího financování. Vy hovoříte o politické strategii. My jsme výkonnou složkou. My jsme výkonnou složkou. A pokud jde o politické strategie, tak to je něco, co se odvozuje eh, od evropských institucí, tedy rady, komise, souladu eh, s tím, eh, na čem jste se dohodli i vy, Evropský parlament. Chápu, že někteří říkají, že třeba eh, z naší činnosti panuje určitá roztříštěnost. Naše aktivita mimo EU je roztříštěná, se říká. Ale to, co děláme, je přesně v souladu eh, se zahraniční politikou, s cíly zahraniční politiky EU. Dám vám takový příklad zemí, kde Ehm, provádíme akce ve velice malém rozsahu, ale provádíme je, poněvadž Evropská komise po nás chce, abychom tam byli aktivní třeba při snižování eh, emisí skleníkových plynů. To znamená, že tam eh, investujeme do projektů, které snižují emise skleníkových plynů. A pokud ta strategie by byla více zacílená, konkrétnější, to znamená třeba by byla do úvahy další vývoj, tak budeme podle ní jednat. Ale, jak říkám, my jednáme podle toho, co si přejí evropské instituce. A třeba další příklad takové naší činnosti my jsme se eh, snažili třeba eh, zvýšit eh, naši angažovanost na Ukrajině kvůli důvodům, které známe. To jsme udělali ne proto, že na Ukrajině se snadno investuje, to ne, ale my máme takové vyšší zájmy, abychom byli tam aktivní. A samozřejmě jsme tam aktivní i vzhledem k tomu, že, tam má, že máme mandát, který nám umožňuje půjčovat externě, tedy mimo EU. Tedy mandát, který byl nám dán evropskými institucemi, včetně parlamentu. Zcela souhlasím mm, s kritickou připomínkou, že je třeba e, nastolit pevnou, solidní spolupráci se. EBRD, především mm, pokud jde o projekty v zemích sousedství. Ve většině těchto zemí, když se podíváte na konkrétní akce v terénu, tak tam e, spolupracujeme s EBRD, s Evropskou bankou pro rekonstrukci a rozvoj. Třeba když se podíváte na poslední rok, tak uvidíte, že ze 70 či 80 v závislosti na dané zemi, mm, tak e, mm, spolupracujeme s EBRD. A dokonce třeba v některých zemích je EBRD e specializovanější a fundovanější než my. Teď. Vaše otázka, pane předsedo, pokud jde o Eh, konečné příjemce. Samozřejmě musíme vzít do úvahy, že zde existuje takový eh, eh, časový rozpor mezi podpisem a výplatou prostředků. A cháp, uvědomuji si, že pro lidi eh, v naší instituci eh, je to vždycky dost těžké eh, zajistit všechny podpisy. A to je potom taková úleva, když je vše podepsáno, protože v zásadě potom může projekt být zahájen. Uvědomuji si však, že na druhé straně, tedy v reálné ekonomice a když jde o lidi v terénu, tak pro ně je důležité ten okamžik, kdy skutečně ten projekt může začít, kdy začnou na něm pracovat lidé a kdy to bude znamenat pracovní místa, konkrétní pracovní činnosti, tedy znamená, kdy my můžeme začít platit. Uvědomuji si, že časový rozpor mezi podpisem a výplatou peněz, že tam se to může hodně lišit, ale to hodně závisí na absorpční kapacitě organizačním zajištění té přijímající země, respektive přijímající obce, jsou země, kde to je komplikovanější než jinde, jak dobře víme. Hodně se snažíme poskytovat odbornou pomoc a také i mm, mm, k tomu nás hodně motivovali členové parlamentu, protože tato takzvaná odborná technická poradenská pomoc. Role. To je způsob, jak pomoci institucím, aby plnili nezbytné náležitosti podle nařízení, podle pravidel veřejných e, řízení, podle účetních pravidel, podle všech možných souborů pravidel, která se musí respektovat tak, aby bylo možné investovat v těchto zemích. Čas od času ten eh, časový posun je větší, než bychom si byli přáli, ale snažíme se to maximálně řešit. A vy jste zmínil konkrétní země v tomto. A když se podívám na tyto konkrétní země, na tuto konkrétní zemi, tak tam tento rok se nám hodně podařilo Eh, vyplácet prostředky. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, pardon. Děkuji mnohokrát. Mně jste ale bohužel neodpověděl na otázku a nás by skutečně zajímalo, jak velký byl ten podíl ke konci roku 2013 fondů, které skutečně doplynuly prostředku až ke konečnému příjemci. Já samozřejmě vím, že asi nutně nemáte to číslo sebou, proto bychom byli rádi, kdybychom oddrželi dopis od banky, ve kterém by toto číslo bylo obsaženo. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že se objeví ještě několik dalších otázek. Budete mít pak i hned prostor na ně zareagovat. Otázka, chce komise rovné zacházení a vyjádřit se i hned, anebo až potom. Mám tady z Equinu pana Marena. Možná něco k spolupráci mezi EIB a EBRD. Komise aktivně prosazuje spolupráci mezi EIB a EBRD, eh, e která je formálně eh, stanovena v memorandu o eh, porozumění o aktivitách mimo EU, podepsané v listopadu po rozšíření EBRD na jižního a východního středomoří. Eh, cílem je podporovat kulturu pravidelné výměny informací a společné eh, na identifikace příležitostí pro kofinancování s využitím komparativních výhod. Obě banky se účastnily ve společných facilitách na financování, eh, třeba investiční rámec pro západní Balkán a aktivně přispívají k evropské platformě spojení externích spolupráce před, s předsednictvím komise. Na základě této spolupráce EIB i EBRD vytvářejí vzájemný rámec pro financování veřejného sektoru mimo EU. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, děkuji. Nyní kolega Hess. Děkuji. Já chci především pogratulovat ehm, panu kolegovi za jeho zprávu a stanovisko. Myslím, že to je velice mm, komplexní přehled aktivit EIB ehm, za rok 2013 a je to velice užitečný návrh na kterém můžeme do budoucna pracovat. Mohu tady i rozlišit, musíme rozlišit mezi politickým bankovnictvím na jedné straně a na druhém straně bankovnictvím pro investice. Politické bankovnictví většinou dopadne špatně, obvykle bankrotem. A úkolem EIB je, jak já to chápu, jak to má ve svém mandátu, je investovat do dobrých projektů které mohou finančně eh, fungovat a projekty, které mohou pomáhat ekonomice. A je vhodné, abychom politici, jako jsme my, vnímali roli EIB jako reakce na potřebu. Pak ale musíme zajistit, aby, eh, eh, měli přís, aby podnikali správná obezřetní rozhodnutí, protože banka musí být schopnost se udržet. Um, proto je zásadně důležité, abychom toto řekli. Eh, nedávno bylo řečeno, že nikdy nebyla vhodná lepší doba na investice do infrastruktury. A vzhledem k úrokovým sazbám to popsali jako jasné. Ale to je, to je správné, ale my musíme rozděl, rozlišovat mezi projekty, které pomohou ekonomice být konkurenceschopnější, budou stimulovat aktivitu ve srovnání s projektů, které jsou na seznamu přání politiků. A to musíme rozlišovat jasně. Jeden z návrhů, který pan Černicky um, ehm, dělá, je nová myšlenka, aby EIB používala fondy na uh, financování startupů. A tady jeden příklad z Irska za letošní rok. Nedávno bylo oznámeno, že tři strany, v Irsku tedy se tři strany se dohodly na, fi, na pomoci financování startupů. Německá eh, banka V, eh, EIB eh, e a další banky. Eh, to je e, partnerství ve financování z jiných bank, z jiných organizací. A tady musíme podporovat roli EIB. E, Předsedně se zeptala na země, které procházely tím e, programem, zda koneční uživatelé dostanou ty peníze. Za rok 2014 alespoň mohu říci, že čerpání v Irsku je, 100, je 815 milionů a v roce 2010 to bylo 210 milionů, takže my mm, potřebujeme, aby koneční uživatelé se dostali k těm fondům. Díky EIB, alespoň v Irsku tomu tak je. Já um, um, předpokládám, že bude možnost návštěvy, na jsem možnost návštěvy EIB a ehm, po žádosti ehm, pana Junkra o investice na 3 miliardy, já myslím, na 300 miliard, já myslím, že je nutné této fázi přijít s dobrými návrhy, které skutečně budou mít efekt, nejenom politickými, ale návrhy, které pomohou ekonomikám růst s podporou malých podniků a e, návrhy, které pomohou konkurenci. To jsou návrhy, které chceme. A této platformy bychom měli využít, abychom pod, aby 28 členských zemí, pokud tedy e, Eh, chtějí dosáhnout toho, co mají, tak aby předkládali návrhy, které by toho dosáhly a IB eh, může v této věci pomoci. Myslím, že je důležité, aby strategické investice do městských oblastí, obnova měst, eh, je věc, která bychom měli, kterou bychom se měli zabývat. Do závěrečné zprávy pak investice do vzdělání, Eh, infrastruktury v školství. Jeden z deficitů v Evropě je tedy zvláštní financování je eh, třetí vrstva nebo čtvrtá vrstva speciální další vzdělávání. Tady je velká, velký prostor. Jedna věc, která byla zmíněna v roce, na rok 2013, je sociální bydlení. Tady je, myslím, možnost investovat the final remark would make, Chairperson, is this. Um, pokud najdeme správný model. A na závěr, paní předsedkyně, je tady e, možnost lepšího parlamentního dozoru nad EIB. Měli bychom, nevím přesně kdo by měl, zda Ekon, nebo tento výbor, nebo oba, jako člen, říkám to jako člen Ekon, ale myslím, že je tady prostor pro větší parlamentní dozor nad EIB. A EIB by to jistě podpořila. Chtějí jistě uh, uh, více spolupracovat s poslanci tohoto parlamentu. Musíme tuto možnost vážit předtím, než um, pan Čarněcky vydá závěrečnou zprávu. Děkuji, kolega De Jong. Děkuji, paní předsedkyně. Také děkuji panu Napemu za jeho výklad. Ale já asi půjdu stejným směrem jako můj předřečník. Já jako poprvé se věnuji jako stínový zpravodaj zprávy o EIP, snažím se si to vše pročítat a pochopit to, ale v, v konečném důsledku to není nic politického. V diskusi je, myslím, důležité diskuzi, kterou vedu s MKB v Nizozemsku, je to, že malé střední podniky si neustále stěžují na to, že úvěry od Evropské investiční banky jim nic nepřináší. Že to jde skrze další banky a oni z toho příliš mnoho nemají. Proto se snažím zjistit, kolik malých podniků skutečně dostalo pomoc pomocí úvěru z EIB. Snažím se zjistit, jak to vlastně přesně funguje. Já tady nalézám velké částky ve velkých na programech, vidím tady nástroje EIB a vidím, kolik mi cerkově bylo vydáno, vypůjčeno. Ale pro mě jako pro politika je důležité, abych mohl zástupcům malých a středních podniků poskytnout odpověď. A to jsou ti lidé, kteří se na mne oprací a chtějí vědět, kolik lidí přesně obdrželo pomoc lidí z jejich řad. A proto vás tady podporuji, paní předsedkyně, abychom si vyžádali dostatečná osvětlení pomocí dopisu. Potřebujeme tady nějakou politickou výpověď, něco, co bude konkrétnějšího než pouze tady ta zpráva. A dále nevládní organizace eh, mi uvádí příklady projektů, kdy podniky za podpory EPB se dokázali například vyhnout daním. To je politické téma, kterému bychom se zde v parlamentu měli věnovat. Jak zjistím, jak mám poznat, zda je to pravda či ne, když se tady podívám pouze do té zprávy. To prostě nejde, z ní to nevyplývá. Tak proto si myslím, že potřebujeme ještě více informací o cílech a také o tom, jak se ty cíle na úrovni projektů realizují, jaká opatření má banka, aby mohla zabránit eh, takovýmto nesrovnalostem či takovémuto špatnému se vyvinutí situace. Velmi by se mi líbila nějaká politická spolupráce s účetním dvorem a rád bych, abychom to zpracovali do nějaké zprávy. Další dvě věci. Účetní dvůr je důležitá instituce, máme na to úplně stejný názor jako představitel EIB, ale právě proto je důležité, aby externí audit dělal účetní dvůr, externí audit EIB. E, v, za, ve zprávě se uvádí něco o bankovním dohledu, ale já bych velmi rád měl nějakou zprávu Evropského účetního dvora, která bude hovořit o tom, to se přesně e, v Evropské investiční bance děje. A já vím, že na účetním dvoře se o tom diskutuje. A poslední záležitost. K tomu zde mám písemný příspěvek. Veřejné konzultace o nových pravidlech transparence pro EIB. V minulosti měla EIB problémy s transparentností. Jak tedy mohou občané něco chápat, si z té zprávy něco vzít, co by skutečně pochopili? Vidíte, že na mé dotazy tam odpovědi nenalézáme. Něco se dozvíme o aktivitách banky, ale co se týče administrativy, tak tam téměř žádné odpovědi nenalézáme. Nová pravidla to ještě stíží a to je právem předmětem kritiku, kritiky, protože transparentnost a otevřenost banky je velice důležitá. A to platí pro všechny banky i pro EIB. I k tomu tedy já zapracuji do své zprávy jistý komentář. A také bych rád věděl, zda EIB by nemohla zvážit to, že transparentnost je důležitý než, důležitější, než jak si myslí. Paní kolegyně Dlabajová, já se omlouvám. Paní předsedkyně, Eh, já jsem si zprávu podrobně prostudovala děkuji moc panu czarneckému za eh, jeho komentář Um, oceňuji velmi ty uh, aktivity které evropská investiční banka financuje do kterých investuje eh, oceňuji velmi financování malých a středních podniků i to že se zaměřuje uh, právě na mid caps na střední podniky uh, oceňuji velmi jako členka výboru pro zaměstnanost i investice do vzdělávání a zvyšování kvalifikace mladých lidí protože to je teď problém který nás velmi trápí a jsem velmi ráda že evropská investiční banka bere v úvahu specifické potřeby členských států. Mám, můj dotaz ale směřuje někam jinam, je velmi krátký, velmi konkrétní. Chtěla bych od zástupců Evropské investiční banky vědět, jak hodnotí zavedení finančních nástrojů v kohezní politice, čili Jeremy, Jessica a Jasper. Eh, chtěla bych vědět, jak tyto iniciativy byly využity a s tím souvisí otázka, co udělá Evropská investiční banka pro to, aby eh, to bylo lepší v budoucnosti v zemích, ve kterých se tyto nástroje eh, nevyužívaly pro mě to je teď silné a důležité téma vzhledem na, k tomu, že jsme právě na začátku nového programovacího období. Takže můj dotaz směřuje e, vyloženě na zavedení těchto finančních nástrojů. Děkuji. Děkuji mnohokrát i za stručnost vašeho příběvku a nyní má slovo kolegyně Ayala Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já chci poděkovat zde zástupci Evropské investiční banky, který jsem přišel, aby odpověděl na naše otázky. A já bych se zeptala, protože na eh, straně, kde prezentujete zprávu za rok 2013, tam figurují určitá zneklidňující čísla. To znamená banka, investiční banka evropská, tvrdí, že v roce 2009 eh, dala úvěry 79 milionů euro ve výši. Ale v roce 2013, tady když hovoříme o třetí recesi v Evropě vlastně a v základě pakt paktu růstu z roku 2012, tak byla rekapitalizována o dalších 10 milionů, ale ona dala pouze, pouze tedy 700 milionů. Tak já se ptám, proč tedy teď proč tedy banka eh, nezvýší ty úvěry, ale spíše snižuje. Dále eh, dnes pan předseda určitě eh, dvora tam představil svou zprávu a řekl, že především mají velké obavy z těch finančních nástrojů. A já se ptám, jakým způsobem banka mm, vidí toto, tuto participaci a e, jak e, se vyhne tomu, aby náhodou ty finanční nástroje neskončily jinak, než by měly. A potom v souvislosti malých, s malými středními podniky. Já jsem byla v Berlíně, kde jsem, e, kde jsem slyšela, že pro ty start-up tedy ten fond nestačí a ta částka hned byla vyčerpána a moje země a i Rakousko třeba další mají zájem o tyto mechanizmy. A i e, třeba ve Spojených státech e, se hodně pomáhalo těmto mladým e, inovujícím podnikatelům a já se ptám, jak tato soukromá iniciativa by mohla také být lépe, jak si předně, lépe investována ze strany banky. Děkuji, kolega Vali má slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já mám také pár otázek na zástupce banky, protože zde, když se podíváme na rozpočet a jak tedy půjčuje peníze, tak vidíme, že 10,9 eh, eh, eh, se investuje mimo Evropskou unii. Asi tak. A já bych chtěl vědět, pochopit tedy, proč, jak tyto prostředky potom končí a teď především i vzhledem krizi, kterou to tady máme, tak potřebuji, abyste mi to vysvětlil. A teď pokud jde o tu tematiku úvěru do reálné ekonomiky malým středním podnikům, o tom hovořili i další kolegové, kolegyně. Já se ptám, kolik prostředků fondů se investuje přímo eh, eh, právě eh, který, ke, k jakým prostředkům mají malé střední podniky přímo přístup a protože třeba i my Eh, eh, v Itálii jsme eh, uzavřeli dohodu s asociací bank hm, v tom, že bude se více půjčovat do reálné ekonomiky. A já se ptám tedy, hm, jak efektivněji pomoci k financování hm, těmto malým středním podnikům. A dále, například v Itálii, tam se financují projekty, které podle nás nejsou zrovna udržitelné a já se ptám, třeba tady se financují velká stavební díla, já nevím, třeba ty komunikace v Miláně mm, z důvodu Expa a tam se půjčují velké částky, eh, i eh, u nás tedy eh, i veřejná banka, státní banka, která potom byla mm, mm, pri, privatizována, tak ta, tam hodně půjčovala. A já bych chtěl pochopit, jak tedy investiční banka bude financovat i tyto eh, velké projekty, které zrovna nejsou určeny eh, pro, mm, eh, nejsou zrovna, mm, jako nelze považovat za udržitelné projekty. A zde se hovoří o velkých číslech, jako třeba půl miliardy, které se investují do některých takovýchto velkých stavebních projektů. Děkuji. Kolega Zany, děkuji. Paní předsedkyně, já mám pár otázek tady na zástupce investiční banky, pokud jde o tu iniciativu projektové obligace Project Bonds. Já před pár měsíci, než jsem byl zvolen do parlamentu, tak jsem právě pracoval pro jednu italskou banku právě eh, v oddělení Debt Capital Market a já jsem pracoval na projektech právě, mm, které se týkaly emisí obligací. Zde já říkám předem, že podle mě to je výborný nápad, eh, jak rozvíjet infrastrukturu v Evropě. A já potřebuji určitá vysvětlení eh, od banky, co se týče tohoto projektu. A eh, to znamená do budoucna, jaké aktivity podniknete, abyste rozvíjeli tento projekt tak, aby skutečně to byl nástroj efektivní. Za prvé, byrokratizace procesu přístupu k těmto projektovým obligacím. A mm, já souhlasím, že e, je to teprve ve fázi Mm, jaksi zárodku, ale je to velice těžké, protože vůbec ten přístup k tomuto programu je velice obtížný a eh, k tomu jsou potřeba různí poradci, advisors a vůbec pochopit, jak ten proces eh, vypadá a jde o to, jak tedy efektivně skutečně sáhnout na tyto prostředky. Eh, velice často mm, se stávalo, že infrastrukturní projekty, které byly velice dobré, které měli konkrétní přínos, mohli mít konkrétní přínos pro růst v Evropě, tak neměli možnost eh, se dostat k těmto prostředkům právě kvůli byrokracii. A já bych rád, eh, jaké <clears throat> kroky hodláte přijmout v bance právě proto, abyste trochu odbyrokratizovali tento proces, aby tento proces se zracionalizoval, aby ty dobré projekty mohly sáhnout na tyto prostředky. A dále naváží na kolegu. A Mm, takže posláním banky je právě financovat projekty udržitelného růstu. A první projekt, který byl financován prostřednictvím projektových obligací, to je Castor ve Španělsku, eh, což je eh, eh, tedy projekt, který zrovna asi neodpovídá těmto náležitostem. A zde mm, investiční banka do toho dala 200 milionů a, a pokud si pamatuju, potom i přímo, to bylo tedy na úvěrech a potom dalších 200 milionů na obligacích, tedy 400 milionů bylo investováno do projektu, který podle mě zrovna nepředstavuje udržitelný rozvoj a zelený rozvoj, jak, eh, protože eh, zde i eh, naváží na pana předsedu Junckera, který říká, že Evropa eh, bude hlavním producentem obnovitelných energií a možná asi do budoucna bychom, byste měli lépe vyhodnocovat tyto projekty, které se budou financovat prostřednictvím vašich iniciativ. Děkuji. Děkuji, já jsem se také dala na seznam řečníků. Mám otázku, došlo k odstoupení španělského člena EIB. A bylo by možná dobré, kdybyste nám mohl říci, zda ze strany EIB dojde k nějakému dalšímu postihům této osoby, protože tady byla vlastně žaloba ze Španělska kvůli korupci, pokud jsem se eh, to takto správně dočetla v tisku. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Uh... Děkuji, pane předsedo, děkuji. Děkuji za otázky. Dovolte, abych um, um, co se týče eh, těch otázek na, na mm, naše aktivity v oblasti malých a středních podniků, které několik z vás zmínilo. Abych to upřesnil, ta čísla, tak my jsme měli zvýšit naše činnost v oblasti malých středních podniků. To, co ty jsou v perse malé podniky, tedy je to velký počet malých cílených aktivit. A banka eh, sama je nevykonává. My pracujeme s prostředníky v jednotlivých regionech a zemích. kteří pak dělají ty, ty následné úvěry, protože oni znají region, znají místní podniky, podnikatele a vědí, co je proveditelné a co ne. Když se podíváte, co jsme dělali v roce 2012, měli jsme nějakých 14 miliard úvěrů to jsme měli zvýšit. EIB a EIF. Minulý rok jsme byli nad 21 miliardou, takže to se blíží e, navýšení o 50%, takže my zintenzivňujeme naši aktivitu. Já si uvědomuji, že eh, aby instituce dosáhly všech, na všechny tyto malé podniky, tak musí přes prostředníky. Což znamená, že my také závisíme na pečlivých vém sledování ze strany regionálních veřejných institucí a orgánů, se kterými spolupracujeme. A z tohoto hlediska máme mimochodem dost vysokou důvěru, že budeme schopni um, tohoto dosáhnout, když se podíváte na požadavky na investice do malých středních podniků, nějakých 450 miliard, když my děláme o něco víc než 20, tak to není tedy dramatické, ale je to něco, je to, má to dopad. Takže jsme zaměřeni e, na tuto oblast, ale když se ptáte na přímé nebo nepřímé, tak to vždy bude přes e, prostředníky, protože, jak říkám, je to inherentní vzhledem k té oblasti, kde pracujeme. Něco jiného platí pro dopravu nebo energetiku, kde můžete mít obrovské projekty, ale toto prostě není e, ten případ v oblasti malých a středních podniků. Ale, paní Aleja Sander řekla, že když srovnáte toto s USA, tak v USA dvě třetiny až 70 investic jde do různých dohod o um, jaksi kapitálových investic, takže ten, toto nemůžete změnit přes noc, vzhledem ke struktuře, ke kultuře, jak jsou lidé napojeni na své financující instituce. Eh, to ne, nemůžeme to eh, změnit, pokud ta situace je opačná, takže my můžeme podporovat ty prostředníky, aby byli více připraveni k podpoře malých a středních podniků. Jak jsem řekl, jde to správným směrem a zda to je dostatečné, tak odpověď je ne. Některé eh, otázky, které tady padly, které konkrétní otázky, pan Heise říkal, že tady musím být mm, skromný, ale jménem banky vám mohu říci, že se vnímáme jako banka EU, takže eh, nám, eh, takže jsme rádi, že nás kontrolujete vy, že jsme tedy pod eh, drobnohledem vaší instituce a můžeme diskutovat o tom, co můžeme změnit. Pak samozřejmě je to především vaše odpovědnost, ale my jsme připraveni. Pak tady padly nějaké konkrétní otázky a tady budu co nejefektivnější. Pan de Jong se ptal na transparentnost a daňové úniky. O tom bych tomu bych chtěl něco říct, protože to je důležité, ta transparentnost. To je věc, která může zlepšovat vaši reputaci a mm, solidní reputaci potřebujeme pro to, abychom měli sociální politickou licenci k fungování. My samozřejmě jsme připraveni a jsme rádi, že jsme pod dohledem Evropského parlamentu Evropské komise, se kterou spolupracujeme podle mandátu, který máme. Když využíváme evropský rozpočet, samozřejmě účetní dvůr sehrává významnou roli. Jsme v úzkém kontaktu a snažíme se naučit co nejvíc. Když Mm, kdykoliv vydá Evropský ombudsman nějakou analýzu, také jsme e, pod, spadáme pod působnost Evropského soudního dvora. Máme kromě toho celou řadu kontrolních mechanismů. Máme politiku transparentnosti. Možná jste se toho nejste vědomi, ale každý evropský občan má právo dostávat informace od EIB. My aplikujeme tedy k těmto dotazům rovný přístup, máme mechanismus na řešení stížností. E, nejenom, že e, nemáme problém, ale jsme připraveni být pod dozorem i Evropské centrální banky. Jak víte, tak nejsou příliš, e, nemají příliš velký zájem to dělat, že mají spoustu jiných priorit ale není to z našich, eh, není to proto, že my bychom nebyli připraveni eh, se tomu podřídit. Mm, samozřejmě dále mm, Lucemburská banka tedy tomu věnuje, ale my jsme připraveni jako EC, k dohledu ECB. Daňové uniky, Já jsem četl nějaké zprávy nedávno, které souvisely s daňovými úniky. My jsme jedna z hlavních mezinárodních finančních institucí, které se zabývají daňovými úniky a škodlivými daňovými praktikami. Máme um, um, provádíme důkladný due diligence, pokud je tady nějaké podezření z nedodržování pravidel, děláme podrobné kontroly našich partnerů. Je to na základě hodnocení země eh, předními mezinárodními eh, standardizačními institucemi, především UCD Global Forum, kde jsme eh, kde, kde se, jsme přítomni, kde je komise členem a my jsme pozorovatelem. E jsme v kontaktu nejenom s OECD ale a s Evropskou komisí, ale s mezinárodními finančními institucemi, které tento přístup koordinují. Když je kritika, tak to bereme vážně. Nedávno byla kritika ne na nás, ale globálního fora OECD, jejichž pokyny se řídíme. Současně musím dodat, že musíme zohlednit, že toto globální forum podniklo významné kroky vpřed, i když uh, mohu, může docházet k diskusím, jsme tedy Mm, jak si vnímáme, že bylo dosaženo za posledních pět let obrovského pokroku, co se týče inkluzivního přístupu ke všem zemím. Především těch které, eh, jurisdikcí, kde eh, eh, nejsou ta pravidla dodržována. Paní Idlabajová žádala lepší využívání finančních instrumentů. Výsledky instrumentů, které používám, jsou samozřejmě smíšené. Některé věci fungují velmi dobře, jiné věci, eh, jak si lze zlepšovat. Jak jsem říkal, co se týče kohezních zemí a regionů, zaměřujeme se na posilování naší poradenské kapacity, především e, pro zajištění toho, aby kvalita projektů a rychlost e, hodnocení, posuzování stoupla a by nedocházelo k problémům s absorpcí, kterým čelíme. E, naším úkolem je půjčovat, kombinovat a radit. Především zdůrazňuji tu třetí roli, protože eh, to skutečně potřebujeme pro dosažení těch prvních dvou cílů. My v tuto chvíli rozšiřujeme naše konsultantské aktivity, poradenské, a bychom právě řešili to, o čem správně mluvila paní Dlabajová. Paní Ayala Sander hovořila o Um, výhodách, nevýhodách našich aktivit, přínosech a problémech. My se snažíme pracovat rychleji. Byla to právě z důvodu první vlny krize. Z eh, dvou důvodů jsme zpomalili. Jednak eh, to bylo v tom, že v krizi je vždy problém s absorpcí protože konečný uživatel neví, co se stane, takže je tendence věci odkládat, pozastavovat. Druhá věc, abychom mohli udělat více než v minulosti, tak se musíme být vědomi solidnosti a kvality našeho kapitálu. A jak víte, náš kapitál je a naše, naše eh, jaksi solidnost je založena na stabilitě členských zemí. A jak víte, v té krizi některé státy ztratily A e, v ratingu, e, ne, nebo druhé A v ratingu ratingových agentur, což mělo dopady. A vzhledem k společnému úsilí, nebo díky společnému úsilí EU došlo ke kapitálovému navýšení a díky tomu se objem našich investic dramaticky zvýšil z 50 na 55 65 na 64. Když berete v úvahu sousedství, tak to bylo 75. Takže máme větší prostor. Samozřejmě absorpce je problém, když není poptávka. Můžete dělat, co chcete, ale poptávku potřebujete, abyste mohli investovat. Doposud však ehm, mm, se nám daří naše závazky plnit, když po té, co došlo k tomu navýšení kapitálu na konci roku 2012, 2011, začátek 2012, efektivní ke konci roku. Pan Vali zmínil otázku eh, vnitřku a vnějšku eurozóny. My nerozlišujeme, eh, zda je to v eurozóně nebo ne. Odpověď je snadná. My jsme majetkem 28 členských zemí. A těchto 28 členských zemí jsou akcionáři. A my máme investovat 90 všech našich aktivit v Evropské unii. Co se týče vnitř a vně EU, to je něco jiného. Naši akcionáři, guvernéři, ministři financí 28 členských zemí nám povolili investovat 10 našeho objemu úvěru mimo EU. A tak to je víceméně každý rok. Není to úplně exaktní číslo, nevíte nikdy přesně, jaké projekty budou proveditelné, ale v podstatě je to okolo 10%. Někdo říká, že to je málo, vzhledem k tomu, že musíme obhajovat evropské zájmy i mimo Evropskou unii, ale my e, se řídíme vašimi politikami, takže to, je, to by mohla být plodná diskuse, ale není to na nás. Pak, co se týče um, neudržitelných investic, samozřejmě my neděláme neudržitelné investice. Z jednoduchého důvodu. Neděláme charitu. My nakonec musíme, naše úvěry se musí vrát, splácet. A splácí se pouze, pokud to je životaschopné, jsou to životaschopné ekonomicky uh, Eh, proveditelné projekty. Máme mm, celou mm, řadu různých typů hodnocení a poté, co proběhnou, tak nakonec investice, k investici dojde, pokud bude udržitelná. I pak je možné o tom jednat, možné argumentovat, ale máme jasné eh, seriózní postupy, které, abychom splnili požadavek na udržitelnost podle Evropské unie. Pan Tani se ptal na projektové obligace a iniciativu projektových bondů. To je samozřejmě problém, který se dlouze projednával. Jak víte, tak jsme v pilotní fázi této iniciativy a tato pilotní fáze bude trvat do konce příštího roku. Ta lhůta je konec roku 2016 a budeme do konce příštího roku vědět víceméně, jak to dopadne v té pilotní fázi. A ta myšlenka byla, aby v té pilotní fázi bylo pět až sedm projektů. A my věříme, že se nám podaří tohoto počtu dosáhnout, tedy pět až sedm. Abych byl upřímný, tak jsme poměrně spokojeni, jak to probíhá. Začalo, začalo to relativně pomalu. Museli jsme vytvořit trh obligací. A o tom nemůžete rozhodnout jako instituce nebo vláda. To eh, ten, ten tak musí vyrůst. A to trvá nějakou dobu. Po této pilotní fázi vidíme možnosti, jak to posílit. To samozřejmě se musí projednávat dále i, i z vaší strany. Samozřejmě zemětřesení nejsou udržitelné, abych řekl, takže to, co se stalo v Castor, to je to není, eh, to, to samozřejmě není dobré, ale nikdo nemůže předvídat budoucnost a hodnocení e, úřadů a inženýru byla taková, že to je životaschopný projekt. Já si uvědomuji, že samozřejmě pak se něco stalo, což se, co se nepředvídalo, ale to se může stát vždycky. My nehledáme, tedy nevybíráme regiony, které jsou náchylné země, třesení to vám mohu říci. Občas něco dopadne špatně, třeba v Itálii se změní regulace. My jsme připravovali projekt na ukládání e, plynu v Kuliany. Prosím, můžete už skončit, omlouvám se. Já už skončím, to už jsem říkal. Takže to znamená, že některé otázky nebudu moci zodpovědět. Přesně tak. Máme stále možnost, abyste nám Eh, napsal, písemně nám sdělil, bylo by to také dobré. Kdybychom se podívali na eh, stranu 32, kde eh, vidíme, jaké procento prostředků se investuje. Uvidíme, z toho je vidět, v jakých zemích EIB investuje, takže to bylo také přání kolegů Vali a Valiho dalších. Děkuji. Já se chci zeptat pana Černického, zda chce na závěr ještě něco říci, protože již máme časové spoždění. Děkuji, paní předsedkyně. Z góry přeprašám. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám dalšímu zpravodaji. Vím, kdo to je, <laughs> protože bude muset se trochu jak si držet zkrátka, já budu stručný a, a já budu velice disciplinovaný, svědomím, jak jste přerušila předřečníka. Chtěl bych zdůraznit, jak je důležité dělat rozdíl mezi eh, projekty, které financuje investiční banka a které stimulují ekonomiku a těmi, které mm, jsou spíše naším zbožným přáním, které jsou politicky žádoucí, ale asi nemají zrovna stejný efekt. Eh, zde zazněly otázky eh, o tom, jak zajistit přístup eh, malým středním podnikům. Ano, na to politici pořád apelují a uvidíme, zdali to není pouze takový přelud, zdali to bude skutečně úspěšné. A závěrem. Projekty fungují, když peníze jsou k dispozici a když eh, tedy lze eh, angažovat lidi, eh, když se do toho zapojí. A vím, že existují velké rozdíly mezi členskými státy, pokud je o, to, o ten okamžik, kdy dojde k podpisu projektu a kdy skutečně se začnou vyplácet prostředky. Možná některé státy by potřebovaly více pomoc. Třeba mm, nové mm, členské státy by potřebovaly trochu pomoc s administrativou. Jenom eh, taková myšlenka, mm, jenom kterou jsem chtěl nastínit, aniž bych chtěl ubírat čas. Děkuji. Pokud eh, mají členové výboru ještě další dotazy, tak my je tady schromáždíme a předáme EIB, ale tyto dotazy nám musíte poslat do konce týdne, abychom naši zprávu mohli včas připravit na plénum. Máte tedy možnost do 10. listopadu také předkládat pozměňovací návrhy a ve schůzi poté <clears throat> budeme hlasovat. Děkuji za vysvětlení EIB, děkuji také komisi a zpravodaji a tím se dostávám k bodu číslo 6, což je zvláštní zpráva 11 lomeno 2014 o Evropské službě pro vnější činnost a jsem velice rád, že tady máme e, zástupce Evropského účetního dvora a předala bych slovo i hned panu Černěckému s tím, že vám připomínám, že podle našeho časového harmonogramu bychom již v 16.20 se měli věnovat další zvláštní zprávě účetního dvora, takže na nás čas tlačí. Tak, e, bardzo dziękuję. E, będę bardzo zdyscyplinowany. Děkuji. Budu tentokrát velice disciplinovaný. Za prvé, e, mm, s potěšením kvituji spolupráci s, s panem Fazakašem, to byla velice plodná spolupráce a k tomu bych řekl, že Evropská služba pro vnější činnost zatím není plnohodnotnou evropskou službu, zatím není personálně zajištěna, jak by měla a musí teprve se začít konsolidovat. ESVČ má e, určité problémy Eh, se schopností třeba jak reagovat, eh, reagovat třeba na Ukrajinu, má tedy mm, problém tedy se svojí akceschopností. A mm, tyto problémy a další problémy, třeba které se týkají vztahu s Ruskem, tak to by mohlo vést k tomu, že Rusko využije vojenskou sílu eh, pro eh, řešení svých ekonomických sporů. A to by také mohlo i v podstatě eh, protahovat některé ty takzvané zmrazené konflikty. To jsem chtěl říci. A teď budu pokračovat. ESVČ, eh, tato služba pro vnější činnost, zatím nemá dostatečné know-how a neumí dostatečně spolupracovat se sousedními zeměmi. ESVČ má e, zatím takovou neuspořádanou administrativu, to je třeba zracionalizovat. Některým se to možná nelíbí, ale já bych řekl, že počet nových členských států, které tam jsou zastoupeny, myslím tedy ty, které vstoupily v roce 2004 a dále, tak jejich zástupci jsou velice málo reprezentováni eh, přítomní mezi zaměstnanci ESVČ. Tam dominují zaměstnanci ze staré patnáctky a to je velice přece důležité. Je třeba eh, zajistit eh, geografické, řádné geografické rozložení Nemyslím si, že eh, monitoring evropských delegací by byl dostačující a někdy ty delegace ztrácejí um, svoji akceschopnost a měli bychom zajistit lepší koordinaci mezi ESVČ a dalšími evropskými orgány a úřady. Členské státy a komise by měly dělat více pro to, aby podpořili lepší spolupráci a koordinaci mezi těmi různými orgány diplomatické služby, tedy služby pro vnější vztahy a dalšími tedy službami podobného charakteru. A nezapomínejme také na to, že tady jde o průřezové, politicky tedy komplexní otázky, které jdou napříč různými oblastmi. A třeba jsou to mise eh, eh, v rámci zahraniční obrané, bezpečnostní obrané politiky, tak třeba pro ty to také platí. Eh, a tento rok, v minulém roce jsme viděli, že zde vzniklo nebezpečí konfliktu za branami Evropské unie, tedy mám na mysli ruskou agresi vůči Ukrajině a také i zde je ta hrozba islámského státu a e, organizací přidružených k Al-Kaidě. Závěrem. Evropská služba pro vnější činnost SVČ by měla se snažit o větší koordinaci, synergii mezi tedy centrálou zde a delegacemi a mezi centrálou a ministerství zahraničí členských států. Kolegy Čanecký. Děkuji kolegu Černětkému. Jsme rádi, že zpravodajka za eh, výbor AFED pro ESVČ tady je mezi námi a všechny kolegy Prosím o stručnost, protože čas pokročila. Ještě jednou chci říct, že jsem potěšena, že paní zpravodajka z AFETu, paní Jakidaky, je zde, zde mezi námi. Paní předsedkyně, já chci poděkovat panu Černivskému a chci říct, že souhlasím s mnoha body, které řekl. A ale já chci zdůraznit tři body. První z nich se týká struktury EEAS. Ehm, je příliš, ehm, struktura je příliš těžkopádná a eh, jak si míra mm, vyšování vyšších, vyšších, eh, eh, ve vyšších úrovních je nadměrná. Dále geografická rovnováha e, je další problém a o tom také chci mluvit. Mám stejné e, obavy jako zpravodaj. Takže ta geografická nerovnováha je problém v EAS. Je špatné, že to tak je už na začátku, protože na začátku je snadné dosáhnout rovnováhy, než mm, snazší než později. Ale mm, teď je tam ta nerovnováha už na samém počátku. Ten samý problém je u mm, žen, počtu žen v EAS, to je stále problém. A když paní Ashton převzala úřad, tak e, slíbila rovnováhu v členských zemích a také v, mezi muži a ženami. E, takže tato situace je neakceptovatelná. To jsou tedy to je to, co jsem chtěla říct. Děkuji. Děkuji, pan kolega vám taky žádá slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci e, pogratulovat panu zpravodaji k jeho práci. Souhlasím s tím, že je potřeba mm, lepší geografické zastoupení. Také souhlasím s paní zpravodajkou z AFET, že to je příliš těžkopádné administrativně. To je problém, který musíme napravit jednodušení rozpočtu. A pak samozřejmě chceme, aby AAS vytvářela synergii. Takže to bylo řečeno. Musím říci k doporučením zpravodaje, eh, jak si k, pod, k věcně k zahraniční politice, i když sympatizuji s jeho obavami a některé i sdílím, tak myslím, že zmínit v textu možnost eh, Ruska eh, a vojenských eh, nástrojů mm, v konfliktu s Ukrajinou a dalších ehm, zmrazených konfliktů, aby si vynutila ehm, ekonomické ústupky ze strany EU, tak to je mimo kontext této zprávy. Tam bych podal pozměňovací návrhy. Je to jenom ta formulace. Není to jako mm, samotný ten problém. Pak mám mm, dvě věci, které jsou velmi jednoduché, které komise může za 15 sekund zodpovědět umožnit strukturální změny, které jsou potřeba v vnější službě. E, měla by existovat rámcová strategie pro společnou bezpečnostní zahraniční politiku. E, moje otázka je, bude nová e, rámcová strategie? A druhá otázka, velmi jednoduchá. V pos- za poslední komise role vysokého představitele byla nejasná a proto dědictví Katrin Ashton by mělo být posouzeno, aby Frederika Mogherini měla větší možnost být úspěšná při plnění svého mandátu. Moje otázka tedy bude takové hodnocení, přehodnocení. Takže se hlásí dvě přihlášky do diskuse, kolega Andrej, kolega Celer. Andrej, máte slovo. Děkuji, paní Gresle, paní předsedkyně, především chci uh, poděkovat eh, za tento vynikající dokument a také za spolupráci během pozorovatelské mise na Ukrajině. Já jsem místo předseda AFED, paní eh, Temaky je Eh, autorkou stanoviska. Tato zpráva podporuje, co řekla a je to v souladu s tím, co řekl kolega Sarvana. Myslím, že bychom měli být velmi opatrní při návrhu doporučení v druhém a třetím odstavci, kde se hovoří o situaci um, asociační dohodě s Ukrajinou a roli EAS nejenom eh, mým jménem, ale také jménem předsedy AFED pana Broka, abychom měli pracovat na těch prvních dvou odstavcích, abychom našli formulace, která by lépe odrážela realitu a um, bránila závěrům, které eh, jsou um, méně v souladu s třebami. Uh, a, které, a, a to bylo více tedy politické závěry, kde bude i příspěvek AFET. To tedy signal, abych signalizoval citlivost těchto dvou odstavců. Jsem si jist, že najdeme vhodnou formulaci pro závěrečná doporučení, protože ještě máme čas do přijetí zprávy. Děkuji. Děkuji, my jsme rádi, že máme dva členy AFET. My potřebujeme, mezi námi potřebujeme právě tato zjištění. Děkuji, paní předsedkyně, jsem velice vděčný eh, panu Fazakasovi a také panu Černickému za jejich zprávy. Když to tak vidím, Lisabonská smlouva platí již pět let a stanovuje, že bude zřízena Evropská služba pro vnější činnost. Těch posledních pět let se pravděpodobně strávilo s tím, že tato služba se budovala a organizovala, ale já si myslím, že nyní je na čase, či mělo by být na čase, aby ta výstavba a ten vnitřní organizační proces se dokončil a služba byla plně funkceschopná. Děkuji za poukazy v tom smyslu, že je nutné, aby se SVČ aby SVČ úži spolupracoval s dalšími útvary komise, například úzvarem pro rozvojovou politiku. A jedna věc, na tu, mě tady zajímá, zdá se, že tady máme celou řadu zvláštních vyslanců EU, kteří celkem stáli 21,5 milionů eur, nebo nás ještě budou stát. Takže já doufám, že až bude dokončena ta výstavba SVČ, tato fáze, tak doufám, že bychom mohli se peněz na takovéto věci vzdát a použít je jinak lépe. Děkuji. Já tady dám slovo Patriku Čajdovi, který je zástupcem SVČ. Děkuji. Mm, máme málo času, takže zodpovím jenom na některé otázky. Nebudu vstupovat o diskuse eh, v zahraniční politice, kde vím, věřím, že parlament najde správnou cestu. Co se týče tedy zaměstnanců a geografické rovnováze, možná několik čísel. Současná um, poměr AD, úředníků AD v EAS z eh, členských zemí, eh, které vstoupily v roce 2004, je 18,6%, což odpovídá podílu populace 21%. Je pravda, že musíme pečlivě zajišťovat geografickou rovnováhu e, příslušníků ze všech členských zemí. Ten dnešní problém je však více spíše ten, že některé velké členské státy, včetně těch zakládajících, jsou málo zastoupené. A um, některé členské státy, včetně téměř všech, které vstoupily v roce 2004, jsou um, příliš zastoupené. To pečlivě sledujeme a poslanci by měli tedy věnovat pozornost zprávách o našich zaměstnancích, které cílíme s parlamentem v létě. Možná mm, by to mohlo více odpovídat realitě našich pracovníků. Co se týče genderové rovnováhy, tam stále mm, stojíme před výzvami ministerstva zahraničí a evropské instituce um, bez ohledu na úsilí paní ještě na dalších ve snaze najít uh, ženy na místa vedoucích delegací. Je to věc, kterou budeme muset i nadále řešit a jsem si jist, že eh, pod vedením vysoké představky Morgaríny dosáhneme pokroku i v tomto. Co se týče role eh, delegací EU, tak jak je výboru známo, eh, delegace EU se skládají eh, ze směsi um, pracovníků z EASA z Evropské komise. Většina těch, nebo mnoho těch pracovníků v delegacích jsou stále zaměstnanci komise, takže je, existuje koherence díky tomu mezi prací EAS a jednotlivými službami komise, které přispívají k externím vztahům. Myslím, že eh, dosahujeme velkého pokroku ve spolupráci s členskými státy. Eh, koordinace mm, postojů EU, společná diplomatické akce, to eh, je samozřejmě věc, na kterých musíme i nadále pracovat. Já jsem vděčný za tu otázku na zjednodušení rozpočtu a systému řízení. Vím, že to je samozřejmě téma, kterému také věnujete velkou pozornost a doufám, že najdeme možnosti eh, z dalších zjednodušení, přitom, eh, abychom i nadále respektovali právní rámec a Mm, příslušné odpovědnost jednotlivých aktérů. K těm otázkám týkající se širšího tématu, zda budeme mít novou bezpečnostní strategii, společnou mm, zahraniční bezpečnostní politiku. Paní Morgaríny to řekla poměrně jasně e, ve slyšení, ve výboru, při slyšení výboru AFED, že si přeje debatu a revizi povahy té strategie a uvidíme, jak, e, co to přinese, A myslím, že to je pozitivní odpověď na tu otázku, co se se hodnot z posouzení mandátu paní Katy e, Ashton. Já chci poukázat na e, revizi, kterou paní Ashton sama zpracovala v roce 2013, kde se kde vyvodila spoustu závěrů k fungování služby a aplikace Lisabonské smlouvy. Mnoho e, z těchto věcí je také zohledněno ve zprávě účetního dvoru, dvora a také v té vyvážené zprávě vašeho zpravodaje. Na závěr e, e, a, a tady Ehm, chápu, že v novém tedy prostředí podle Lisabonu musíme zblížit a zajistit synergii mezi EUSR ehm, e a mm, ES. E Nyní máme poměrně málo EUSR. Mandáty byly kratší než v minulosti. Jsem si ale jistý, že to je téma, které bude na pořadu jednání. Dále ke struktuře organigramu EAS je pravda, že mnoho e, poslanců tady kritizovalo poněkud těžkopádnou strukturu, která byla vytvořena na začátku. To je samozřejmě věc, kterou zdůraznila paní Ashton. E, s tím, že nyní je ta služba stabilnější, můžeme zvažovat možnosti racionalizace a myslím, že jsme již dosáhli pokroku při redukci e, počtu těch mm, vysokých mm, postů v našem organigramu. E, ve slyšení paní Morgany jste jistě slyšeli, že za 100 dnů přijde s nějakými návrhy struktury, které by považovala za vhodnou pro tuto službu Eh, ve druhém eh, mandátu institucionálním. Takže doufejme, že tam bude dosažen pokrok. Děkuji tedy za možnost odpovědět. Doufám, že to bude užitečné. Pokud potřebujete být podrobnější čísla o našich zaměstnancích, tak se o ně rád podělím. Děkuji mnohokrát. Bylo mi možná dobré, kdyby SVČ se snažila o transparentnost eh, u tématu personál na internetu, například eh, co se týče komise, ta to již realizovala, eh, získáváme celou řadu informací o původu pracovníků, o tom, co jsou to ženy, muži, muži a tak dále. Takže by bylo dobré, kdyby si SVČ vzala příklad z komise s ohledem na transparentnost. Protože musím říct, že informace, které poskytuje SVČ o své vlastní organizaci, ještě nejsou dostatečné. Takže tady jsou dvě možnosti. Buď to uděláte dobrovolně, nebo nalezneme nějakou cestu, jak vás k tomu donutit. Ale já bych nejdříve upřednostnila ten první způsob. Děkuji za výměnu názorů. Přejete si ještě vystoupit? Ne, takže vám děkujeme. Jenom jednu větu. Děkuji. Děkuji za všechny připomínky, eh, které vítám všechny. A tady asi není čas, abychom strkali hlavou do písku, protože tady máme velké problémy, ekonomické problémy v EU i u našich sousedů. A i zde máme, eh, zažíváme velký politický a jiný tlak z Ruska a musíme eh, se tomu podívat do očí a eh, nezavírat třetím. Děkuji. Člen účetního dvora se již mohl vyjádřit naposledy, když jsme měli společnou schůzi s AFETem, takže pouze jedna malá věda. Vážená paní předsedkyně, milí kolegové, máte mé plné pochopení, vím, pod jakým tlakem jste. Já bych to nejraději udělala tak, jako americký prezident George Bush, když navštívil před 25 lety Maďarsko, kde jsme chtěli slyšet, že nás podporuje a on tam stál a řekl, toto je můj projev, já ho roztrhám a řeknu I love you. A řekl, ještě jednou děkuji, že jsme to tady měli znamená na, eh, na agendě te, eh, šest týdnů po té společné schůzi. Děkuji tady mnohokrát. A prosím, já vám blahopřeji panu Černickému, zpravodajovi, místopředsedovi parlamentu za jeho skvělou zprávu. Je to skutečně skvělý pracovní dokument se výbornými doporučeními. A on nejenom, že zohlednil veškeré naše body a také veškeré odpovědi SVČ, ale politický dopad, například co se týče ukrajinské krize. A to je přesně práce pro zpravodaje, aby to takto udělala a a jsme přesvědčeni, že všechna tato doporučení určitě eh, budou respektována. Paní eh, Federica Morgantini již eh, se usadila v Berlemontu a to je vynikající příležitost, abychom spolupracovali a ještě bych řekl, že i když ta struktura ESVČ se může zdát být těžkopádná, tak musíme poděkovat panu Salovinovi, který eh, je výkonným eh, tajemníkem a on odejde brzy, bude velvyslancem EU ve Washingtonu a jeho eh, místo bude uvolněno a zaplněno určitě a skutečně my doufáme, že zjištění naší zprávy budou zata v potaz. Děkuji, a tím jsme o bodu číslo 7, zvláštní zpráva Černího dvora 8 2014 o začlenění podpory vázané na produkci do režimu jednotné platby. Zpravodajka je paní Šulin. Pan Kubik z účetního dvora je rovněž zde, který eh, má v kompetenci tuto záležitost a já dávám tedy nyní slovo na představení zprávy panu Augustinovi Kubikovi. Prosím. Paní předsedkyně, dámy a pánové, za prvé chci poděkovat vám za tuto příležitost představit naši zvláštní zprávu o eh, integraci SPS. SPS, jednotný platební eh, eh, mechanismus, to je tedy nástroj, kterým se podporuje příjem farmářů, zemědělců a takže v roce 2008 eh, eh, eh, Rada tedy potvrdila tento princip, který je zakotven v reformě SZP a nyní tedy se provádí health check a na základě health checku se tento mechanismus dále rozšíří na ty sektory zemědělství, kde zatím tento mechanismus se nepoužíval nebo částečně a výsledek je takový, že počínaje rokem 2010 členské státy mohly převádět celkovou částku 4,2 eh, miliard euro do, ES, ES, e, eh, do tohoto mechanismu. A tady jde o to tedy teď definovat, jak tuto podporu potom rozdělovat mezi farmáře. Tato kritéria musí být objektivní, bez diskriminace a musí respektovat eh, obecné cíle SPS. SPS. To znamená Eh, vzhledem k finančnímu objemu eh, této operace, tak soud, účetní, pardon, účetní dvůr se rozhodl, že prověří, zdali tento proces skutečně byl v souladu se všemi pravidly a co jsme zjistili. Takže dovolte, abych schrnul tato zjištění do čtyřech hlavních závěrů. Za prvé, podle smlouvy o fungování Evropské unie a podle finančního nařízení eh, komise je odpovědná zodpovědná za konsistentní implementaci rozpočtu EU a mm, e, za i sdílený management. A co jsme zjistili, že e, řízení integrace této podpory v rámci SPS, že to bylo pouze částečně efektivní, a to především komise by měla více vyjasnit rámec, který stanovila rada a to neudělala adekvátně. Adekvátně i nedohlížela nad výpočty těch částek, na které mají eh, farmáři nárok. A ani mm, tedy nezrovna členské státy vždy respektovaly principy jako rovné zacházení se zemědělci a princip proporcionality a e, nerespektovali přímo ta kritéria, jak měli. Vždycky tam byl princip, že eh, tam musí platit eh, zdravé finanční řízení a to nebylo vždycky respektováno. Takže od roku 2015 budeme mít eh, nový režim přímých plateb mm, mm, farmářům, zemědělcům, takže budou se implementovat tato nová opatření a proto komise by měla stanovit jasné hlavní směry, takzvané guidelines a měla by stanovit jasná kritéria, která budou objektivní a nediskriminační. Komise tak také musí zajistit, že eh, veškeré narušení hospodářské soutěže bude eliminováno. Za druhé, hodnota plateb eh, nároků, na které eh, mají mm, tedy nároků těchto zemědělců. Zde panují určité limity, určité stropy a komise nezavedla ale efektivní systém pro prověřování toho, zda členské státy plní tyto stropy a, a e, pro, třeba například ve Francii to bylo vyšší než ten národní limit. A komise tedy neprovedla i dostatečně ty audity inspekce v členských státech, aby zjistila, zda členské státy plní pravidla EU a i tam, kde komise identifikovala chyby, tak Ehm, nedošlo ke korekci těchto plateb kvůli administrativním postupům, protože ty administrativní postupy jsou příliš pomalé. Tudíž komise by měla zlepšit dohled eh, nad tím, jak členské státy respektují tyto horní limity, tyto stropy a měla by eh, věnovat větší, větší péči tomu, zdali ty, ty platby jsou oprávněné národní legislativa nebyla vždycky v souladu s evropskou legislativou, s evropskými principy, to je další zjištění. V některých případech hodnota těch nároků eh, byla příliš snížena, přemrštěně snížena, anebo naopak zase ti zemědělci dostali více, než měli dostat eh, v daném sektoru. A národní orgány taky někde, někdy také alokovaly platby a nároky bez toho, aniž by zde byl právní základ v legislativě, anebo špatně vypočítali ty částky těch nároků. Problém je, že eh, potom mm, že eh, to bude znamenat nesprávné ne, eh, platby, které byly učiněny, realizovány a to se mm, povleče i za rok 2014 potom, protože členské státy budou vyplácet na základě stávající podpory. Budou to vypočítávat stejně. Tudíž komise by měla zajistit, že eh, zde národní legislativa, národní předpisy musí být v souladu s evropskými principy. A za čtvrté, od roku 2015 bude platit nový režim přímých plateb pro zemědělce a tedy SPS, ten starý mechanismus, bude nahražen systémem, který se nazývá PPS, to je základní mechanismus, který také bude vycházet z těch nároků na platby a zde účetní dvůr tedy se snaží získat detailní informace o tom, jak se budou vypočítávat tyto nároky na přímé platby, které budou aplikovat tedy členské státy. A členské státy mají sice již hodně zkušeností se zavedením SPS, tedy toho mm, stávajícího režimu, ale i přesto všechno ty kontrolní systémy mm, nejsou dost dobré, jsou dost slabé a liší se hodně jejich kvalita. I pokud jde o ta referenční data, se kterými pracují národní orgány, tak jejich kvalita se také liší. Tudíž je velice důležité, aby komise zajistila, že příslušné orgány v členských státech přijmou jasné postupy, procedury, proto, aby tam byly efektivní kontroly, aby byla jasná spolehlivost těch údajů, aby byly prováděny přesné výpočty těchto nároků a aby ty nároky byly přesně vyčíslovány. Naše závěry. Náš audit byl velice technický. My jsme prověřili to, jak se eh, respektují mm, principy a předpisy a jak to respektují všich, všechny subjekty zapojené do celého eh, procesu. A, mm, takže to eh, se, je velice důležité nejenom pro minulost, kterou jsme kritizovali, ale i pro budoucnost. Komise akceptovala veškerá naše doporučení. Je to důležité pro novou zemědělskou politiku, která teď se zavátí a dává to vlastně takovou příležitost pro to, aby veškeré chyby byly eliminovány, tedy aby se neopakovaly, abychom měli systém, který eh, eh, bude lépe konfigurován a hlavně lépe řízen, spravován což může mít jenom pozitivní dopad na rovné zacházení se zemědělci v celé EU. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane Kubiku. Byla to, je to velmi technická zpráva, ale ne nedůležitá, nedůležitá, protože se týká části zemědělské politiky, která má zajistit v podstatě ty samé nároky na platby. Proto je to zpráva velmi důležitá. Jsme vám za ně velice vděční, paní zpravodajkovi, paní Šulin. Prosím, máte slovo. Um, schůzka Dodací řízení proběhlo um, v říjnu a my jako Evropský parlament jsme podpořili doporučení účetního dvora, také jsme přivítali konstruktivní přístup komise, ale litujeme, že některé členské státy um, nevždy zohledňují princip um, do, dobrého finančního řízení. A proto mají e, farmáři například ve Španělsku, Itálii a Francii neočekávané eh, benefity. Um, čekáváme, aby existovala kontrola nad výpočty těch prostředků také eh, tam, kde komise našla chyby, tak váhala s korekcí těch chyb. Evropský parlament zdůrazňuje, rizika nebes a nebezpečí, jaké by mohly mít eh, minulé chyby na fungování nového eh, programu mm, pladeb, které má soupět v platnost v roce 2015. Evropský parlament má několik požadavků k tomu novému platebnímu schématu zničit, snížit administrativní zátěž pro farmáře, Komise musí zajistit příslušná opatření, aby nedocházelo k diskrepancím. Komise musí poskytnout jasné instrukce členským zemím k implementaci nového um, platebního schématu a musí vytvořit příslušné mechanismy kontroly. Vzhledem k tomu, že komise je zodpovědná za implementaci rozpočtu. Děkuji. Děkuji. Vidím, že se nikdo nehlásí o slovo a proto bych chtěla předat i hned slovo komisi panu, panu řediteli Basku. Prosím. Thank you, Mrs. Chairman. Děkuji, paní předsedkyně, paní Šulin, eh, paní eh, Kubik. Kubik, eh, děkuji Chci poděkovat za tuto příležitost eh, vyměnit názory na této zvláštní zprávě Učeního dvora pracovního dokumentu, který byl prezentován ve souvislosti s integrací eh, spojené podpory v eh, programu jednotných pladeb a doporučení a konstatování v těchto dvou zprávách. Jak už bylo řečeno, komise bere na vědomí že docházelo k nějakým slabinám v integraci podpory do SPS a také přijela doporučení účetního dvora. Já chci se vyjádřit k stávajícímu legislativnímu rámci přímé podpory a zaměřit se na nový legislativní rámec, na to, jak bude řešit problémy ve zvláštní zprávě účetního dvora pracovního dokumentu Evropského parlamentu. Nejprve chci připomenout, že podle stávajícího legislativního rámce integrace kapitálové podpory je pod společným vedením Komise členských zemí. A je na členských státech, aby implementovali evropskou legislativu, přičemž mm, komise je zodpovědná za kontrolu konsistentní implementace v souladu se základními principy evropské legislativy. Dále členské státy mají mít určitou prostor pro e, posuzování e, své situace a také členské státy měly přijmout legislativní, regulační, administrativní úpravy, které by zajistily efektivní ochranu finančních zájmů EU a konkrétně by vytvořily efektivní systém kontroly v rámci AJAX, integrovaný administrativní kontrolní systém. Vzhledem k mm, úrovni pravomocí členských států komise poskytovala mm, pokyny k řádné implementaci. Další eh, bod, co se týká eh, dozoru a dodržování stropů, je pravda, že přenos informací členských zemí ohledně využívání stropů byl digitalizován a tam, kde byly detektovány chyby, byly vyslány oznámení, eh, které oznámení byly zamítnuty a členský stát byl požádán o vysvětlení. Když, eh, kde byly konstatovány chyby nebo slabiny na úrovni členských známů, pak mm, byly napraveny v rámci příslušného postupu. K, po roce 2015 se situace zlepší bude nový systém přímých plateb, který bude platit od 1. ledna 2015. A v tomto kontextu komise navrhla podrobné pravidla implementace, že rámec pro členské státy. A tady bych zmínil například využívání národních regionálních rezerv pro základní platební program Eh, především rovné zacházení mezi farmáři, aby nedocházelo k narušování trhu. Je jasné, že při eh, že bylo zohledněny slabiny z minulého období, například eh, využívání rezerv v rámci SPS. V tomto novém legislativním rámci komise věnovala specifické zdroje navyšování monitorovací kapacity a podpoře členských zemí, aby podpořila dohled nad implementací regulace EU, a to před začátkem uh, předkládání postupu předkládání účtu. Jsou tady podrobnější požadavky na oznamování, a tady mám na mysli třeba rozhodnutí členských sejmů, která se říká dobrovolné ehm, oddělené podpory, která musí být oznamena, oznámena musí být, být lépe odůvodněna než v minulosti. Také v nových pokynech ehm, komise specifikuje ehm, pokyny pro certifikační orgány. Kontroly by měly obsahovat hodnocení platných postupů pro zajištění správného mm, přidělení e, nároku a způsobilosti ve srovnání s výší těchto nároků, aby docházelo k rovnému zacházení se všemi farmáři a nedocházelo k narušení hospodářské soutěže. Hmm. Komise se domnívá, že novým legislativním rámcem budeme adekvátně řešit doporučení Evropského parlamentu eh, dále zlepšovat si no, nový systém přímých pladeb, který je velmi důležitý jako podpora eh, mm, zemědělců a také poskytování veřejných statků a eh, ochranu životního prostředí. Děkuji vám za pozornost. Nikdo se nehlásí o slovo, přeje si ještě jednou vystoupit paní zpravodajka, paní Šulin? Prošala eh, motime me tem. Já mám otázku. Tady něco mi leží na srdci. Proč? Určitě důra komise eh, toto revidovali až tento rok. A revidovali stav z roku 2008. Já myslím, že tady bychom měli mít ty kontroly aktuálnější. To je velmi dobrá otázka. Nejdříve ji tedy položíme účetnímu dvoru. Prosím, pane Kubiku. Jednou able to do it my jsme to nemohli udělat dříve, protože ten proces pořád byl v běhu, takže my jsme se rozhodli to udělat až tento rok, když jsme provedli audit. Und die Kommission, warum? A komise? Vás to celé překvapilo? Děkuji. Ano, no, vlastně eh, identifikace slabých stránek, eh, to mm, v podstatě bylo identifikováno často již před mnoha, mnoha lety a my jsme to vzali do úvahy v rámci příprav legislativních návrhů nového politického rámce, který komise přijala v roce 2011 a e, parlament potom, e, tedy e, legislativní orgány v roce 2013, takže ten proces byl pomalý, i když některé ty slabé stránky již nám byly známy dříve, ale ten nový legislativní balíček obsahuje celou řadu prvků, které řeší tyto slabé stránky a, mm, takže my jsme se snažili to anticipovat, třeba e, revize e, toho e, postupu souladu. A, mm, takže to je to, co se i zmiňuje ve zprávě a v pracovním dokumentu. Přeje si paní zpravodajka položit doplňující otázku? Ne, tím se dostáváme ke konci tohoto bodu na pořadu jednání. Děkujeme vám za informace a zvláštní zprávu Četního dvora. To je něco, čemu se budeme i nadále věnovat v rámci procesu absolutoria. A nyní jsme u bodu číslo 8. A zde srdečně vítám generálního tajemníka Evropského parlamentu Klause Velého Pane Vele, jsme velmi potěšeni, že jste zde mezi námi, protože e, si vážíme toho, že s vámi můžeme hovořit, diskutovat o rozpočtu. Dnes jde o rok 2012, o absolutorium, ovšem zpravodaj se nedostavil, nevím, zda ještě přijde či ne, takže eh, i hned máte slovo na udělení absolutoria Evropskému parlamentu za rok 2012. Prosím. Omlouvám se, Já jsem nevěděla, že zde máme někoho, kdo pana zpravoduje nahrazuje. Pan kolega Vogen převezme jeho roli, takže prosím, pane kolego. Já se omlouvám, že jsem nemohl informovat, pan Katlin zpravodaj tady nemůže být, takže já nahradím, budu hovořit k tomuto tématu s velkým potěšením, eh, poněvadž já jsem byl zpravodajem pro rozpočet eh, pro rok 2013, takže Ehm, sleduji tedy pečlivě rozpočet parlamentu a vím, že se snažíme dělat e, úspory v rozpočtu bez toho, aniž bychom poškodili efektivitu parlamentu a nebo činnosti jednotlivých poslanců. Tady jsme udělali určitý pokrok, například jsme zmrazili perdiem na tři roky, což jsme ušetřili asi 4 miliony, potom náklady na překlady a tlumočení, tam jsme také ušetřili a také i na další věci, jako e, různé ceny a podobně, takže i zde účetní dvůr se k tomu pozitivně vyjádřil, pozitivně zvyhodnotil plní rozpočtu 2012. A víme, že Určitě ještě lze udělat další věci, takže eh, <coughs> jsme dali pozitivní absolutorium, tak tedy jsme také znesli ale určité otázky. A mohli bychom se podívat dále do budoucna, třeba na věci jako Europarl TV, na tu parlamentní televizi, zda je to efektivní způsob reklamy činnosti v parlamentu například, nebo bychom se mohli podívat na zvýšený počet těch seniorních úředníků, k tomu také dochází, anebo třeba cestovní výlohy. A já vím, že my jsme měli určité cíle, co ušetřit a určitě poslanci pořád poslanci mi ale říkají, že často, když si zorganizují cesty sami, tak je to stojí méně než přes naši agenturu. Potom další otázky, pokud jde o follow-up. Tak tady já mám tři otázky. Doufám, že pan generální tajemník je zodpoví. První se týká internalizace eh, bezpečnostní agentury. Eh, jde o to, zdali eh, ty úspory skutečně tady eh, byly realitou. A druhá s tím spojená otázka, co bychom měli udělat teď, eh, po té, co došlo k narušení bezpečnosti v parlamentu, pokud vím, jaké změny tedy byly provedeny, jaké to mělo finanční dopady. A dále otázka dopadu informační kampaně kterou jsme měli. 2013 byl klíčový rok pro osvětu, kterou jsme dělali Eh, zde v parlamentu. Takže vyhodnotila se ta kampaň, jak byla finančně efektivní. A nakonec, jaké úspory jsme učinili tím, že jsme i mm, zavedli interinstitucionální spolupráci třeba v překladech tlumočení, tedy k jakým úsporám to vedlo. Jsou zde nějaké další plány, eh, další spolupráce mm, mezi institucemi. Já myslím, že to je dobrý způsob, jak dělat úspory v rozpočtu Evropského parlamentu. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát a dávám slovo panu generálnímu tajemníkovi Velemu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve bych rád poskytl krátký přehled abyste viděli, jak z našeho pohledu vypadá důležitý rozvoj eh, v roce, nebo důležité změny, které proběhly v roce 2012, Abych ještě připomněl a pak krátce zareaguji na to, co řekl pan eh, zástupce zpravodaje a na jeho dodaty, dotazy. Naše Sezení se tedy týká následných kroků pro udělení absolutoria za rok 2012. Absolutorium již bylo uděleno, měli jsme velice vysokou míru plnění rozpočtu 99%, což bylo eh, o 6% více než v roce předtím, ale navzdory tomu jsme se před jistou dobou dohodli, že vždy i až po udělení absolutoria se chceme sejít a společně podívat na to, jak to vypadá s implementací doporučení. A to je vlastně také smyslem dnešního setkání. Derek Bohganius hovořil o tom, že e, bylo dosaženo značné, značných strukturálních úspor i ve velice úzkém dialogu mezi výborem a pro rozpočet a předsednictvem parlamentu. Měli jsme proto založenou vlastní pracovní skupinu. Ještě připomínám, že v oblasti tlumočení jsme zavedli strukturální úspory, které se každoročně opakují a tyto úspory jsou ve výši 15 milionů eur každoročně. A to tím, že máme mnohem lepší rozdělení zasedání výborů po celý týden, že eh, tedy eh, výbory zasedají buď eh, v úterý či ve středu a ve čtvrtek, a ne jak tomu bylo dříve i ve Strasburku se nám podařilo uspořit, i když na konci legislativního období jsme měli zvýšený podíl práce. A i tam, kde z našeho pohledu jsme měli příliš mnoho pracovních míst pro tlumočení v některých národních odděleních. Jsme tato pracovní místa zredukovali, vypustili jsme asi 40 pracovních míst v oblasti tlumočení a Předali jsme tato pracovní místa do politické podpory eh, poslanců. Co se týče překladů, tady jsme uspořili asi 10 milionů a 8 za, to vlastní, za ty vlastní služby a 8 milionů za eh, to, že z pléna se nevždy vše automaticky překládá. Dříve se vždy, co padlo na plénu, automaticky překládalo do všech jazyků. My jsme řekli, že už tak nebudeme činit, že pokud si nějaký poslanec takovéto takovýto překlad bude přát, tak bude vyhotoven, ale ne automaticky. Takže jsme takto ušetřili 8 milionů eur a žádný poslanec si nikdy nevyžádal takovýto překlad. To jsou tedy úspory, které neznamenají, že by poslancům eh, něco ušlo, že by měli menší služby než dříve. Dále jsme zvýšili produktivitu našich vlastních překladatelů během posledních let o téměř 50 je mi samozřejmě jasné, že to, co my tady nazýváme pracovní produktivita, eh, asi budou překladatelé nazývat pracovní zátěž, ale v podstatě je to jakési vyrovnání mezi jazykovými jednotkami, které byly dříve velice silně zatíženy a dalšími jednotkami, které dříve byly velmi málo zatíženy a nyní jsou tedy zatíženy více. Oni byli málo zatíženy ne, že by nechtěli pracovat, ale protože tady došlo k manažerským chybám, které byly opraveny. Eh, dále se nám podařilo asi 100 pracovních míst seškrtat v oblasti překlad a opět tyto místa přenést do oblasti politické podpory práce poslance. Dále budovy platby budov v oblasti budovy Konrad Adenauer. Tam jsme jednorázově uspořádali, ušetřili 10 milionů tím, že se to přesunulo do výhodnější budovy v Lucemburku což vedlo k dalším úsporám ve výši 5 milionů. Dále jsme sledovali strategii, která byla také základem pro rozpočtové zprávy, a to je strategie pod heslem "Save and Innovate, tedy úspory a zároveň inovace. Viděli jsme, že míry nárůstu v rozpočtu byly mnohem menší než dříve Měli jsme nárůst ve výši 1,9 v rozpočtu při inflaci ve výši 2,6 tedy reálně ten rozpočet byl snížen. A pokud eh, za takovýchto podmínek chceme vůbec ještě zavádět a realizovat nové věci, tak je třeba říci, které staré věci již provádět nebudeme. Společně jsme eh, stanovili po provedení studie, kterou si vyžádal rozpočet, výbor pro rozpočet. Byla to studie, která sledovala čtyři národní parlamenty a kongres USA. Zjistili jsme, že tady máme čtyři oblasti, kde potřebujeme zlepšit služby pro poslance a sedm služeb, kde si oblasti, kde si myslíme, že můžeme šetřit. Momentálně máme rok 2014, takže už trochu vidíme, jaké výsledky to mělo. Chtěli jsme se zlepšit v oblasti vědecké služby, podpory pro zaměstnance, Momentálně rozhodnutím předsednictva vzniklo od 1.11.2013 vznikl, vznikla vlastní vědecká služba Evropského parlamentu. Tato služba již zahájila svou práci a již pracuje velice intenzivně. Je nám jasné, že v oblasti kontroly implementace legislativy, delegované právní akty a tak dále, eh, prováděcí akty, realizace legislativy, že zde musíme mít mnohem lepší dozor. Je třeba vědět, že za to, co se přijímá, je realizováno či ne. Tady jsme učinili mnohé i z organizačního hlediska, i tak, že jsme založili některé nové oddělení, ale také jsme změnili práci v některých výborech. Zeměna nyní před začátkem nového volebního období jsme ještě jednou ve všech oblastech naší práce provedli screening, abychom zjistili, jaké věci zatím ještě systematicky kontrolovány nejsou a například jsme dospěli k výsledku, že do posud jsme neměli vůbec žádnou systematickou kontrolu pro mezinárodní dohody. Tedy závazky vyplývající z mezinárodních dohod, zda tedy jsou dodržovány či ne. Dále se snažíme posílit naší práci v oblasti kontroly eh, doložek o přeskumu. Pokud tedy eh, existují takovéto doložky, Zda se tedy dodrží lhůty toho přeskumu, zda se vůbec ten přeskum provádí či ne. Takovéto věci nyní systematicky a automaticky sledujeme a kontrolujeme. Za třetí, třetí klíčová oblast, kde společně jsme byli toho názoru, že tam je nedostatečná podpora pro poslance, to byla od oblast logistiky. Počínaje zařízením kanceláří. Například koncem minulého volebního období jsme částečně z mého pohledu měli nepřijatelné poměry v některých kancelářích poslanců, kde například čtyři či, čtyři či pět pracovníků muselo společně sedět v malé kanceláři, což vlastně podle belgického práva vůbec není přípustné. Položili jsme si tedy otázku, jakým způsobem můžeme tuto eh, záležitost vyřešit a rozhodli jsme, že celkově tisíc pracovníků administrativy odsuneme do budovy mimo ty hlavní, eh, naše hlavní budovy, takto jsme v hlavní budově dokázali nalézt obrovské prostorové kapacity a eh, dokázali jsme takto mít 450 dodatečných modulů, ve kterých pracují vždy dva pracovníci a tyto moduly v Bruselu poskytnou k dispozici poslanců. Tedy máme mnohem lepší vybavení v oblasti kanceláří pro poslance to jednotlivé rozdělení těch kanceláří nedělá administrativa parlamentu, ale politické skupiny, ale v novém období volební období jsme skutečně poskytli celkově 450 nových kanceláří. Podobnou situaci budeme mít ve Štrasburku, až budeme mít k dispozici budovu Václava Havla, což bude podle našich odhadů v roce 2016. Tam budeme pravděpodobně hovořit o 350 až 400 nových kancelářích, které dáme k dispozici, protože budeme mít k dispozici nové kancelářské prostory. Tím, že počet osob hlavní budově v Brudelu se nám, se nám podařilo snížit, Došlo také k uvolnění situace pro další infrastrukturu. Nevím, zase to už pocítili, já doufám, že ano. Ale samozřejmě i naše výtahy a kantýny byly naprosto přetíženy a přeplněny. A tím, že se nám podařilo odvést hlavní budovy tisíc pracovníků, tak můžeme alespoň doufat, že to povede k jistému, k jistému odlehčení. Rovněž jsme zařídili no, dvě nové kantýny, v budově Trier a v další budově, což je součást naší strategie protože nechceme být závislí v oblasti kantýn od jednoho poskytovatele a na jedné kuchyni. Chceme mít větší rozmanitost a větší konkurenci v oblasti našich vlastních restaurací. A čtvrtá klíčová oblast, kde jsme zjistili, že třeba jí vylepšit, to je lokální podpora pro poslance. Zde si myslíme, že bude obzvláště efektivní, pokud služby týkající se informatiky, které jsou všeobecně k dispozici na hlavních místech parlamenta, hlavních sídlech, pokud tyto služby částečně a pak plně budeme mít k dispozici i v lokálních kancelářích poslanců. Chceme tedy, aby lokální kancelář poslance byla plně funkční a měla k dispozici veškerou stejnou techniku jako jeho kancelář v Bruselu či ve Štrasburku. To všechno stojí samozřejmě peníze a jak jsem mi říkala, pokud chceme zavádět nové věci, musíme jiné věci odstranit či eh, tam šetřit. Takže jsme nalezli sedm oblastí, kde můžeme, chceme šetřit, kde si myslíme, že v podstatě neodjímáme nikomu žádnou službu. Tím, že šetříme například Pozměňovací návrhy ve výborech. Ty v budoucnu se budou překládat do jazyků členů výboru, ale ne automaticky do všech jazyků Unie. Každý výbor má svůj vlastní jazykový profil, to znamená, že některé jazyky tam zastoupeny nejsou. Samozřejmě i zde platí, pokud je nějaký poslanec, který vůbec není členem tohoto výboru, ale má zájem o ty posměňovací návrhy, si vyžádá překlad těchto návrhů do svého vlastního jazyka, tak tento překlad obdrží. Takže to není žádná ztráta služby poslanci, ale my už automaticky nepřekládáme veškeré předložené pozměňovací návrhy ve fázi výboru do všech jazyků, protože to skutečně vedlo k přebytečným a zbytečným překladům a my doufáme, že ročně takto ušetříme 540 tisíc eur. Dále máme, jsme uzavřeli dohodu o kooperaci s výborem hospodářským a sociálním a s výborem regionů. Zde jsme byli toho názoru, že oba dva tyto výbory v oblastech překladu měli příliš mnoho pracovníků. Oba dva výbory si to nejdříve nemysleli, ale poté ano. My jsme se dohodli na věci, která si myslím nás vzájemně obohatí, a totiž, že až 80 pracovníků výboru regionu a výboru hospodářského a sociálního se přesune do vědecké služby Evropského parlamentu. Oni měli skutečně přebytečnou kapacitu, která se takto odstraní a my zároveň máme možnost, aniž bychom vytvářeli dodatečné náklady pro daňového poplatníka možnost eh, ředitelství A, což je ten výzkum, eh, obsadit novými pracovníky, počet pracovníků zdvojíme. A výkon této vědecké služby budou mít ovšem k dispozici i členové výboru regionu hospodářského sociálního výboru. Takže i pro ně tato dohoda znamená jasnou přidanou hodnotu z čehož má radost opětovně parlament, protože pokud výbor regionu, a hospodářský, sociální výbor mohou využívat eh, také vědeckou službu, tak to bude mít pozitivní dopad na kvalitu jejich práce což je, kvalita, což je práce, která samozřejmě pomáhá na vytváření legislativy. Všichni v podstatě pracují na stejném legislativním cyklu. To znamená, když tady něco vytvoříme, tak to prospěje nejenom jedné instituci, ale i dalším. A tady bez dodatečných nákladů zdvojíme naši vlastní kapacitu. A já musím otevřeně říci, že si myslím, že to je poprvé mezi institucemi, kdy něco takového bylo možné. A e, myslím, že je třeba za to poděkovat také politickému vedení výboru regionu a hospodářskému a sociálnímu výboru. Děkuji jim tedy za to, že projevili tuto flexibilitu. To celé je doprovázeno politickou dohodou o úzší spolupráci a silnější administrativní spolupráci, například zlepšení využívání informatiky, přístup k budovám a také přístup do kantín. Třetí oblast, kde jsme řekli, že můžeme uspořit, je nabídka tlumočnických služeb mimo špičkové doby. Tlumočníci jsou na zaměstnání, pokud je ovšem nepotřebujeme, tak tak říkají, jsou zaměstnáni, ale ne, nemohou pracovat. Takže pokud chceme zůstat trvalým poskytovatelem i pro výbory věru hospodářský a sociální výbor, tak vlastně lépe využijeme naše vlastní zdroje což samozřejmě bude mít i finanční výhodu a povede to k úsporám. Předsednictvo na své poslední schůzi již schválilo intenzivnější využití právě na výboru regionu a to v roce 2015 Lépe se budou využívat budovy a také tlumočenské kapacity v Evropském parlamentu, tedy bude využívat tento výbor dále. E, e, aplikace, informatika, tady je důležité, abychom meziinstitucionálně využívali veškeré produkty. Máme tady SISP 2, což je software pro řízení personálu, ten jsme doposud nevyužívali. A my tady tedy nechceme vytvářet vlastní systém, ale využívat tento software, který je tedy všeobecně dostupný, a my tady čekáme, že takto ušetříme 3,7 eh, milionů eur během deseti let. A dále. Pokud by výbory začínaly ve 14.30 místo až 15 hodin, tak bychom získali 30 minut dalšího dodatečného tlumočnického času, 30 dalších minut pro výbor bez dodatečných nákladů na tlumočení. To si myslím je výborná věc. A dále bezpapírový parlament. Pokud se všechny podíváme na stůl, tak vidím, že zcela ještě nejsme úplně bezpapíroví, ale snažíme se nadále omezovat eh, spotřebu papíru. V minulých deseti letech se spotřeba papíru v parlamentu snížila o 50% a my jsme přesvědčeni, že se nám podaří ještě zredukovat tuto spotřebu o dalších 10% tím, že si vezmeme za příklad eh, výbor pro životní prostředí v novém volebním období, který zavedl toto, že neautomaticky tiskl zápisy ze schůzí, ale poskytoval je v elektronické podobě. A dále na každého poslance tento výbor jež dává k dispozici pouze dvo, dvě sady papírových dokumentů na jednoho poslance, což bylo dostačující pravděpodobně. My jsme ale řekli, že nechceme být zcela úplně bez papíru, tak jak to dělá například nizozemský senát, protože zkušenosti ukazují, že pokud již nejsou k dispozici vůbec žádné papírové kopie centrálně, tak se pak velice často decentrálně využívají tiskárny v kancelářích. A pokud se tyto tiskárny v kancelářích používají takto decentrálně, tak je to ten nejdražší způsob, jak přistupovat k papíru. Takže pokud centrálně již nebudeme dávat dispozici žádné papírové kopie, pak vlastně eh, dojdeme k naprosto opačnému výsledku, než je náš cíl a proto jsme tady zvolili jakousi střední variantu. A na závěr k těm třema otázkám, které položil Derek Vogen. Tedy za prvé k otázce bezpečnosti. V minulých letech jsme zjistili, že se nám naše bezpečnostní organizace, respektive jsme provedli značné změny v rámci naší bezpečnostní organizace. Rozhodli jsme se oproti všeobecnému trendu internalizovat tyto služby, tedy na místo externího poskytovatele, který v podstatě byl monopolní či duopolní, jsme se rozhodli, že budeme mít naše vlastní pracovníky, kteří budou loajální vůči naší instituci a které si budeme muset také sami vyškolit. Budou to pracovníci, které budou pracovat v naší instituci dlouhodobě, budeme je znát a budou také znát eh, osoby u nás v parlamentu. Takže postupně pokračujeme s tou integrací, nejdříve to byla akreditace a dále se věnujeme dalším službám, nejdříve to byl bezpečnostní personál. Dosud se nám podařilo dosáhnout cílů v oblasti úspor, které jsme si vytkli a někdy jsme dokonce byli trošku lepší než ty cíle a rozhodně jsme jich dosáhli. Je nám i nadále jasné, že tady deficity existují, stále je ještě, zejména v oblasti ochrany budov vně budov, kde my můžeme být Číně sami pouze omezeni, jelikož nemáme samozřejmě žádné policejní kompetence mimo naše budovy. Problém je zejména zde v Bruselu, kde dosud bruselské úřady nebyly ochotny se zásadně věnovat bezpečnosti našich budov, tedy vně budov. Ve Štrasburku je jiná situace tam máme odpovídající podporu. A přesně tak to vypadalo tehdy když tady byla ta kurdská demonstrace, my jsme tu informaci dostali den předem, ale samozřejmě pokud se tady objeví stovky Kurdů, které se nám snaží dostat do budovy, tak eh, několik málo belgických policistů je nedokáže zastavit. Zde předsednictvo se tedy rozhodlo zahájit intenzivní vyjednávání s belgickou vládou, tak, aby Belgie dostála své odpovědnosti a chránila okolí budov Evropského parlamentu já bych přímo řekl nejenom Evropského parlamentu, ale také okolí všech evropských institucí, aby je chránila lépe, silněji a spolehlivěji než do posud. Rovněž budeme muset ještě jednou zvážit, jak zlepšit naše vlastní bezpečnostní zařízení a položíme si také otázku, zda naše vnější dveře jsou dostatečně pevné, zda tedy dokážou čelit nátlaku, ale to má samozřejmě dvě, dvě stránky. V takovémto případě, kdy stovky osob se snaží dostat do budovy, pokud by ty dveře nepovolily, tak by pravděpodobně došlo k tomu, že některé osoby by byly přímo u těch dveří zraněny. Takže toto je také mince, která má své dvě strany. K informační kampani. Tady máme hodnocení dopadu. Analyzujeme to intenzivně Možná jedno číslo, které je zajímavé již nyní. Co bylo nové u té informační kampaně? To byli ti špičkoví kandidáti, ti hlavní kandidáti politických stran na kandidát předsedy. A my jsme se snažili tuto koncepci špi, takzvaných špičkových kandidátů podpořit tím, že jsme například podporovali či vyráběli různé pořady v televizi, společné diskuze a tak dále. Otázka je, jaký dopad měla ta koncepce špičkových kandidátů. Máme tady šetření ankety, která proběhla v některých členských státech, kde se eh, tedy demografové ptali, proč lidé šli volit a zda ta otázka špičkových kandidátů tam sehrála nějakou roli. A není až tak Překvapivé, když se dozvídáme, že výsledky v jednotlivých členských zemích jsou různé. Ve Velké Británii to bylo zajímavé či důležité pouze pro 1% účastníků ankety. Špičkoví kandidáti také nějak aktivně nevystupovali ve Velké Británii, to je, myslím, možné říci, ale například v Německu, v Rakousku a v Lucembursku až 12 dotázaných řeklo, že pro ně ty špičkoví kandidáti byli důležitým eh, či snad dokonce zásadním důvodem, to, proč šli k volbám. Pokud se tedy na to tak podíváme, tak můžeme říci, že asi pro 9 milionů občanů toto bylo zásadním argumentem pro to jít k volbám. 9 milionů v celé EU, můžeme říci, že to není až tak velký počet, ale na druhou stranu to není žádné zanedbatelné číslo. A třetí otázka, ta se týkala meziinstitucionální kooperace. Myslím si, že zejména spolupráce, kterou již máme s oběma výbory, kteří jsou také našimi sousedy. Je velice úzká, máme velice úzkou, úzce propojenou spolupráci, také zprávu a to je, myslím, je něco, co by mělo být směrodatné. Není třeba, aby veškeré instituce se podívaly na této spolupráci, ale ty, kteří se podílí, ji, k ní musí přistoupit tak, aby z toho měli výhodu všichni tak abychom spolu zacházeli kolegiálně a přátelsky. A já si myslím, že my jsme právě pro toto nyní poskytli dobrý příklad. Dobrý příklad toho, jak pokud se k mezi institucionální spolupráci přistoupí rozumně, tak může vést skutečně k větší přidané hodnotě pro všechny zúčastněné. Děkuji za překlad. Musím říct, že služby poslancům se skutečně Eh, zlepšily doby, kdy jsem musel bojovat o třetí telefon pro kancelář, tak ty už jsou naštěstí pryč. Jsme rádi, že naše podněty byly přijaty to v oblasti tlumočení, eh, překladu v plénu. To skutečně tomu tak bylo. V roce 2006-2007 tehdy byl zpravodaj eh, pan Štuk. Tehdy jsme bojovali se zbytkem parlamentu, ale vidím, že se to tedy vyplatilo. To je dobře. Řada kolegů žádala o slovo. Paní kolegyně Ayala Sender, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé se omlouvám, že jsem přišla eh, v, již v průběhu prezentace generálního tajemníka, ale eh, všechny odpovědi a to určitě se mi všechno dostane. Jenom dovolte, abych vyjádřila určité obavy, eh, eh, kde bych potřebovala určité odpovědi, ale jsou to věci jako meziparlamentní delegace. Tam se věci dost komplikovaly historicky. Údajně se všechno zlepšilo a přítomnost eh, poslanců v daných teritoriích a permanentní dialogy o Eh, různých těch eh, těžkých problémech jako demokracie a tak dále. To je pozitivní věc a zde my jsme pro konkrétní návštěvy, které se týkají konkrétních projektů v těchto regionech eh, a tam tedy parlamentní delegace jezdí. A já se ptám, v jaké situaci teď jsme? My jsme měli teď ten Tyrkisový týden minulý a mm, my jsme Eh, tedy mohli jezdit v té době, ale já to nekritizuji. Já se jenom ptám, zda je zde nějaké riziko, že meziparlamentní delegace by měly určitý problém vůbec s tím, aby byly zachovány a potom jazykové služby, pokud je o překlady. Já souhlasím s tím, že by to mělo být na vyžádání, ano, ale ptám se, je zde nějaká možnost eh, rozšířit eh, to, že to bude na vyžádání, ale máme zde třeba různé občany, tady nejsou jenom poslanci, přece nejenom my máme zájem o pozměňovací návrhy, nejenom my, ale často občané také eh, by chtěli mít přístup k těmto dokumentům. A Nemyslím si, že to jsou nějaké třeba náklady navíc, ale bylo by možné mm, třeba zjistit, zda existuje nějaká poptávka, eh, externí poptávka po určitých dokumentech mm, my eh, se snažíme se nějak dorozumět eh, takovým naším vlastním jazykem, ale i občané by měli mít k tomu přístup. A teď pokud jde o e, ECOSOC a výbor regionu. Já souhlasím, to chtěl parlament. Parlament chtěl vždycky větší spolupráci. Jenom se ptám mm, v rámci této flexibility a i někteří členové výboru regionu a ECOSOCu si dělali starosti trochu, protože my trošku je vždycky eh, strašíme tím, že chceme, aby zmizeli a podobně. Takže jak to teď bude eh, s touto spoluprací s parlamentem, aby eh, nás neviděli jako nějaké, jako nějaké monstrum, ale že skutečně nám jde o spolupráci. A dále v souvislosti s tím mít více dokumentů v elektronické podobě. Ano, tady je určitý problém se serverem a s wi e, často a mm, mm, e, to, co tady figuruje na e, naší parlamentní stránce, někdy je to problém tedy tam ten přístup zajistit. A také vám chci mm, poděkovat za to, že máte teď osobu, která má na starosti bezpečnost a my zde máme eh, tedy mm, pana Tajanyho, který se tím zabývá. A potřebujeme, aby co nejdříve, abychom měli určitou strategii, abychom čelili podobným problémům eh, s bezpečností. My říkáme ano, my jsme parlament, otevřená instituce, tedy otevřená eh, občanům, ale na druhé straně musíme zde mít bezpečnost, bezpečnost osob, a nemůžeme ehm, ohrožovat tedy osoby, které zde se nachází v parlamentu. Prosím, pane generální tajemníku. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve k otázce meziparlamentních delegací. Zde na frakcích došlo k tomu, že se intenzivně zamysleli nad tím, jak posílit práci mezi parlamentní delegace, respektive ji silněji propojit s prací výboru. Máme totiž tady tu jaksi expertízu, která se týká jednotlivých zemí v delegacích a pak odbornou expertízu ve výborech. A otázka je, jak můžeme lépe propojit tu expertízu, která se týká zemí s tou odbornou perspektivou. A z tohoto pohledu si myslím, že dojde i tam ke změnám, že se zeptáme delegací na to, čeho chtí konkrétně dosáhnout, ale že budou mít také možnost lépe e, představit své výsledky u zpráv, které budou v tom či onom konkrétním případě relevantní a dále. E, zcela konkrétně v rámci jednávání rozpočtu na tento rok jsme řekli, že v konečné fázi roku ve společném vyjednávání s výborem pro rozpočtu, kde jsme chtěli dosáhnout 34 eh, milionů eur úspor, 23 milionů jsme dosáhli relativně snadno oblasti budov. Řekli jsme, že Konráda a Donorora můžeme splatit později, ale 11 milionů jsme skutečně museli získat někde v těch probíhajících pracích. A jedna z těch opatření bylo, že jsme řekli, že na začátku eh, nového volebního období se mezi parlamentní delegace nejdříve ustaví a teprve až příští rok budou cestovat. To znamená, že až v tom dalším novém roce budu skutečně se moci plně věnovat své práci. A nyní ke pozměňovacím návrhům. Ano, je tomu tak, že i nadále každý pozměňovací návrh, který například nebyl přijat na výboru, může být předložen na plénu. To je jasné, ale mnozí nebo každý jistě ví, že tady máme celou řadu pozměňovacích návrhů, kde si poslanec řekne, že není tak relevantní, tak už ho na plénu nepřeložím. Tedy ty pozměňovací návrhy, které jsou skutečně součástí politické debaty, ty si může přečíst každý občan ve fázi, kdy se to dostane na plénu. To je jistě velká většina, ale pak tady byly návrhy, které nebyly až tak relevantní, poslanec je tedy nepředložil znovu na plénu a k otázce spolupráce s oběma výbory. Myslím si, že při spolupráce musí vždy ten větší partner být obzvláště kooperativní. Není možné, aby ten větší partner byl tím, kdo bude určovat pravidla. Pokud chceme mít spolupráci, tak ten větší partner musí obzvláště brát ohled. A v případě parlamentu a výboru regionu a hospodářského sociálního výboru jsme my, parlament, tím větším partnerem, takže máme obzvláštní odpovědnost za to, aby ta spolupráce skutečně fungovala. A jsme velice rádi, že můžeme říct, že pan místopředseda Valkarser je za to odpovědný, který ještě nedávno byl předseda výboru regionu, který jistě bude mít tuto senzibilitu a který jistě Eh, se podívá na věci a zohlední a prosadí věci, které jsou velice důležité v rámci naší spolupráce právě pro oba dva ty výbory. A k vaší poslední otázce, která se týkala bezpečnosti. To je první, první priorita nového předsednictva. Nové předsednictvo se již na poslední schůzi intenzivně zabývalo otázkou bezpečnosti a já předpokládám, že i na další schůzi předsednictva to bude hlavním tématem ale samozřejmě nechceme lámat nic přes koleno, je třeba ty věci nejdříve dobře prostudovat, ale je známo, že zejména v oblasti vně našich budov a také i v některých oblastech, které se týkají vnitřku budov, eh, prostě máme nedořečené věci a je třeba jednat. Kolega de Jong. Děkuji. Já chci poděkovat generál, panu generálnímu tajemníkovi za Eh, na ta opatření došlo k úsporám tam, kde to bylo nutné. Jenom jediný problém mám s tím, že celá řada otázek nebyla dostatečně zodpovězena. Eh, mm, je vždy obtížné získat konkrétní otázky na straně 6 na eh, cenu Lux, kde se jasně říká, že parlament potřebuje další efektivní opatření, ale z té odpovědi mi není jasné, jak bude dosaženo těch dalších úspor. Catering o stranu dál, tam se říká, že budou potřeba další úpravy v příštích letech, ale není tam v jaké výši. Na další stránce k těm cenám se říká, že jsou různé faktory, které hrají roli, ale jaké faktory co eh, je možné očekávat? Tam bych chtěl přesnější odpovědi. Potom mm, zájmy a střety zájmů. Tady je um, šetření Transparency International z datové banky. Eh, všechna uh, prohlášení, uh, pan, kde Transparency International říká, že není uh, parlament ochoten se eh, tomu vystavit sám. Nejde o to, že bychom záviseli na nějaké nevládní organizaci nebo daťové banky, abychom se dozvěděli o všem fungování. Otázka je, zda neměli bychom v budoucnu to převzat sami, jako to dělala Transparency International, co se týče eh, eh, mm, náhrad za výdaje eh, úhradu nákladů. Tam pak je otázka kontroly by byla možná alespoň v omezené míře. Nebylo by možné říci, jaké výdaje mm, bude mít sekretariát, pokud by se více kontrolovaly eh, úhrady nákladů. Někteří Eh, váha, poslanci váhají s tím, že eh, by něco stálo při víc, pak je otázka eh, o kolik. Dále denní diety, proč je otázka, proč jsou tak vysoké. Ano, nemáme tedy indexaci, mm, valorizaci podle in, inflace. Na stránce 11 jsou další věci, které nebyly zodpovězeny v oblasti bezpečnosti, jak je možné, že pět členů kabinetu dostali vysoké posty, co je zatím. Poslední otázka ke stránce 12. Volební kampaň eh, hodnocení dopadů mě nepřekvapilo, že v některých zemích, kde nebyl špicen, kde nebyl tady ten špicen kandidát takzvaný, tam byl menší zájem. Zajímavé je, že externí organizace dostali 5 milionů euro. A přitom hlasovalo méně lidí než dříve. To už se řešilo v minulosti. Ovšem jde o to, zda voliči nakonec se dostaví k volbám. Pro mě je důležité, proč nebyla účast ve volbách vyšší a čeho dosáhla ta informační kampaň u těch osob, které nešly k volbám. Děkuji. To byla celá řada otázek, jednak eh, k eh, ceně. Eh, to je tam není žádný specifický tam není žádné specifické úsporné opatření, co se týče cateringu, tak tam jsme uh, Um, jmenovali několik bodů, o co jde u toho zlepšování. Jde o to, že máme různé poskytovatele, abychom nezávisleli na jednom monopolu, protože je jenom jedna kuchyně. Tak tomu tak bylo. Mm, byla jenom jedna kuchyně, to znamená, všechny restauranty to jenom distribuovaly. E, to znamená, že bylo třeba víc možností Eh, kde připravit jídlo, aby byla jaksi konkurence mezi různými poskytovateli. To chceme podporovat. V nové cenové politice jsme také mm, zohlednili zdravotní hlediska. My eh, stále vidíme velký deficit v oblasti kantýny, ale eh, chceme přesto působit na to, aby bylo možné jíst zdravěji, aby ty ceny byly jaksi upraveny eh, méně u těch věcí, které jsou zdraví prospěšnější a naopak. Eh, tedy cenové pobídky pro zdravé eh, pro zdravou výživu, ty cenové úpravy Um, proběhly poté, co deset let nedošlo k žádným cenovým změnám. Pro vám to tady byla chyba, že deset let se ceny nezvyšovaly, takže vznikl deficit a pak samozřejmě mm, ten skok byl poměrně velký. Teď je třeba ty ceny, jak si upravovat um, postupně v pomalých krocích a ne čekat deset let a nechat eh, naběhnout deficit. Právě v této oblasti je detailní strategie prezidia, která se kousek po kousku realizuje eh, v souvislosti s novými opatřeními, stavebními opatřeními. Transparency International, my jsme e, zveřejnili všechno na našich webových stránkách, tyto informace jsou k dispozici. Také mm, interně. Samozřejmě musíme zvažovat, zda je tady eh, potřeba nějakých změn. Například máme eh, kategorii příjmů od nuly až něco, tak to není ideální. Bylo by eh, lepší říci, jaká, jak si, jaké mm, to jsou činnosti a pak pak jsou tady různé Ehm, domněnky, nějaké kategorie, které jsou příliš mm, široké a pak vedou k falešným dojmům. Co se týče paušálu, tak tam byl eh, mm, ten výraz eh, takzvané light touch arrangements, tedy lehká, drobná drobné úpravy nebo opatření. A pak jsme eh, mm, popsali, co jsme navrhovali, to jsou pokyny, katalog výdajů, tedy požadavky z té zprávy absolutorium byly, byly takzvané eh, tedy light touch eh, úpravy. To byla snaha o mm, to poskytnout tedy přiměřenou odpověď. K otázce postu to je otázka eh, rozhodnutí předsednictva parlamentu, které rozhoduje pravidelných mnou frekvencí, velkou většinou, protože ehm, byli přesvědčeni o tom, že to jsou hodní kandidáti. Ehm, poslední otázky šlo o Eh, tedy účast ve volbách. Máme trend ve všech demokratických volbách, že eh, mezi jednotlivými volbami účast klesá o 2,5%. A to platí nejenom pro evropské volby, i pro národní volby. Obecně to postupně klesá Mm, o dvě, to je do příštího o 2,5%. Nyní to přiš, skleslo o 0, celá něco, takže o něco méně, než by tomu bylo mm, běžně. Uh, eh, když jsme slyšeli, že eh, mm, to, že občan mm, může nejenom rozhodovat o složení parlamentu, ale také posuzovat nabídky komise vedení exekutivy, jako tomu v národních volbách, když volí ná, poslance národních parlamentů, eh, tak to samozřejmě pro určitou část občanů, asi hadujeme to na 9 milionů, vedlo to k tomu, že se tedy účastnili, zúčastnili těch voleb. Mm, to byl úspěch této delegace, když malý, ale úspěch, který, eh, strategie, která sázela na personalizaci. Děkuji, kolega Ano. Já myslím, že je zásadní, abychom si uvědomili, že peníze, o které tady jde, jsou peníze daňových poplatníků a to je povinnost Eh, aby náklady eh, byly co nejnižší, tam, kde to půjde. Především strana, stránka 19 zprávy, tam se hovoří o 18, 14, eh, navíc míst 6,4%, tam se říká, že téměř, ne, říká se, že to je méně než v jiných institucích EU ale 18,14, když vezmeme do úvahy komunitární daň, tak to je částka, kterou kde asi by zvá, kterou asi by zvážila, která by ležela na srdci britskému premiérovi, takže když se podíváme na eh, zaměstnance eh, Evropského parlamentu, tak tam někteří mm, berou víc než britský premiér, což je špatné, ale pořád se říká, že to je nižší než v evropských institucích. A teď pokud je o mm, otázku té bezpečnosti v parlamentu, takže tady eh, potřebuji určité ujištění. Zatím to, co tady čtu, to mě nepřesvědčuje. Eh, že obávám se, že zde je riziko dalšího porušení eh, bezpečnosti, že se to bude opakovat. Jenom mám teď otázku, jak nebo kolik jste ušetřili na nákladech tím, že eh, máme teď bezpečnostní službu zajišťovanou vlastními Eh, eh, eh, vlastními tedy silami. A teď stránka 9, to jsou ty kancelářské potřeby, dodávky, které se, které se vyplácí. A já se, já samozřejmě, já Eh, sám musím si potom počítat, zda to dělám pořádně a mm, zda skutečně budu schopen potom transparentně to vykázat mým voličům. Ale zdá se, že ta, ta kontrola není proporcionální. Přece to je zásadní pro každou demokracii, aby eh, když hovoříme třeba o tom, že musíme dát eh, určitá doporučení eh, eh, členům, tak i mm, zde musí existovat tedy řádná kontrola. A mm, zde mm, tyto ceny, to přece nemůžeme považovat za výdaje, to je půl milionu z kapes daňových poplatníků na něco, co nemá žádný praktický profit. A potom, pokud jde o catering. No catering přece nemůže být ztrátový. Když já jdu do kantýny na oběd, no tak určitě eh, bych tam měl zaplatit asi ekonomickou cenu za jídlo, ale mm, to jinak přece neodvodím daňovým poplatníkům. Takže já bych rád, abyste to také zvážili. No, Tento výbor, pane kolego, vždy se zasazoval za transparentnost nákladů, ale také bojoval o svobodu mandátu. A tady máme samozřejmě různé tradice v Evropě, ale pro nás tam také patří ta nákladová paušála a proto ji tento výbor vždy podporoval. Děkuji, nyní pan generální tajemník. Ano, možná nejdříve jisté opravy. Vy jste řekl, že každý 20. úředník EP je v té kategorii, že vydělává více než britský premiér, ale tak tomu není to by měli asi 1400 zaměstnanců, ale my máme více než 6000 zaměstnanců. Takže ten poměr eh, prostě není pravdivý. A dále jste se ptal, co stojí ta dodatečná opatření v oblasti bezpečnosti. Tady jsme dosáhli úspor pomocí dodatečných opatření, pomocí té restrukturalizace. Externí služba nás stála více než ti naši trvalí zaměstnanci, které zaměstnáváme my. Samozřejmě můžeme diskutovat o výši úspor, ale rozhodně to není žádná dodatečná zátěž, naopak je to odlehčení daňového poplatníka. A dále ty light touch arrangements, drobné úpravy, to nebyl můj slovník, to byl výraz z té zprávy, tedy ze zprávy, kterou přijalo plenární zasedání. Já jsem pouze citoval. Citoval jsem, že to byly ty požadavky obsažené v práv- ve zprávě a toto je naše odpověď. A myslím si, že je přiměřená. Samozřejmě o tom nerozhoduje administrativa, ale politická vedoucí grémia, v tomto případě předsednictvo. To rozhoduje o to, jak tedy bude vypadat ta úprava. Co se týče nákladů v kantýně, možná jste viděli tu grafiku, ten obrázek, ten deficit, který tam je, který vznikl z toho, že ceny nebyly navyšovány, byl již silně zredukován již v roce 2013 a nyní budeme přijímat další opatření pro to, abychom deficit v kantýně ještě dále zredukovali. Děkuji mnohokrát. ve uh, Zprávě tam říkáte, že uh, uh, tedy 18, 14, 18, 15, že tedy to jsou ta místa, to mm, odpovídá 6% a, od, a já jsem měla na mysli odstavec 7,7 a pok- možná se mýlím v těch číslech a můžete mi to teda vysvětlit, v čem je ten rozdíl mezi tím číslem, které jsem měla já a zprávou. Ano, děkuji. Myslím, je, že je tady třeba odlišovat jedna věc. Tady máme otázku generální ředitelů a ředitelů. Generální ředitelé a ředitelé mají, jak jsem o tom hovořil, musím se zeptat, jak vypadá to přesné číslo. Padesát šest. Ale i v normální eh, službě administrátorů je dosáhnout služebního stupě AD14. A tak toto vzniká, že tady máme více stupňů AD14, ale tito lidé nemají všichni funkci ředitele. A to je to, co jsme se zde snažili vysvětlit. Počet míst pro ředitele se sice navýšil, ale vědomě jsme se rozhodli pro to ředitelům platit tak, jak jsme dříve platili vedoucímu oddělení, vedoucímu referátu, takže je to o hierarchický stupeň níže. To je možnost, který nám dává nový statut od roku 2004. My ji systematicky využíváme. Tedy pokud je někdo jmenován ředitelem či generálním ředitelem, musí začínat na nižším služebním službu stupni a pokud se osvědčí, tak může být povýšen, ale eh, také nemusí být povýšen. Kolega Píper Děkuji mnohokrát. Nejdříve jsem velmi rád, že jsem se dozvěděl, že v oblasti bezpečnosti se bude dělat více věcí, že se k tomu přistupí strategicky a je dobré, že k tomu chceme přistoupit interně a vyřešit to interně. Mám otázku, která se týká bezpečnosti údajů. Já sám jsem, se mě to týkalo velmi věcmi, které přišly jaksi z vnějšku. Bohužel jsem odpověď z bezpečnostní služby obdržel až poté, co jsem eh, se osobně obrátil na generálního tajemníka, což tedy trvalo několik dnů. Já bych si přál trochu více pečlivosti, trochu více toho, aby péče těch eh, zařízení a služeb, které jsou zde odpovědny za ochranu údajů. Já vím, že ten technický pokrok, ke kterému došlo, je obrovský já si tady nechci stěžovat, ale jen bych si přál, aby mne jako poslance brali vážně. A tady skutečně vidím ještě velký prostor pro zlepšení. A ještě další otázka, ta se týká nezařazených poslanců. Rád bych věděl, podle, velkých, podle jakých kritérií to, co parlament nabízí, ty služby, jakým způsobem to hodnotíte, respektive jaká práva na personál parlamentu mají eh, tito nezařazení, jakým způsobem mohou využívat personál parlamentu. A dále poznámka, kterou nemyslím až tak vážně, ale ptám se, je tomu skutečně tak, že nás řídí administrativa parlamentu a snaží se nás natlačit do správné výživy, do zdravé výživy, <coughs> který steak v budoucnu nebude až tak subvencován, Eh, podpořen, ale pokud si vezmu vegetariánskou pizzu, tak mohu počítat tím, že mi na ní daňový poplatník připlatí. Podle mne je toto skutečná drzost. Já si myslím, že já sám si odpovídám za svou vlastní zdravou výživu a neodpovídá za ní zpráva parlamentu. A poslední otázka, kterou také nemyslím vážně. Až tak vážně na schůzích již nedostáváme vůbec kávu. K jakým konkrétním úsporám toto vedlo? Also die letzte Frage kann ich... Poslední otázku mohu uh, zodpovědět velmi přesně. Úspory z horkých nápojů podle našich kalkulací, vidíme, jak se to vymene během roku, přináší ročně půl milionu eur na úsporách. Ale ta otázka tedy jak ještě jednou otázka byla, jaké jsou úspory. Jsou to úspory ve výši 0,5 milionů eur. My jsme museli celkovně ušetřit 11 milionů eur, takže to byly různé komponenty, na které jsme šetřili. Vodu v sále k dispozici máte. A co se týče toho, jak mohou nezařazení využívat personál, to má dva aspekty. Za prvé, Poslanec nezařazený má samozřejmě nárok na své vlastní osobní spolupracovníky. Tady máte úplně stejné postavení, jakožto poslanci, kteří jsou součástí frakcí, co se týče asistentů. Ale na druhou stranu prostě frakci nemáte, což znamená, že máte menší možnost podpory. Ten vlastní distribuční klíč si dohodují mezi sebou frakce společně s nezařazenými. To znamená, že po každé jednotlivé volební období existuje konkrétní distribuční sklíč, jsou tam různé eh, aspekty, které se do toho zapojují. Týká se to například toho, kolik jazyků musí být pokryto, takže i vy, jakožto nezařazení, máte eh, podporu personálu parlamentu, ale ta je menší než ta podpora, kterou získávají frakce, protože vy samozřejmě nemusíte eh, jaksi plnit veškeré ty koordinační funkce, které plní frakce. Ale říkám, pravidelně se to přesně rozhoduje na počátku volebního období, rozhodují o tom frakce. Společně s nezařazeními taková dohoda již existuje pro toto volební období. A od 1. ledna roku po volbách jsou systematicky potom zohledňovány ty nové poměry sil v eh, tom nově zvoleném parlamentu. Nyní kolega Gebrandy, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Během volební kampaně každá diskuse mé zemi, Nizozemí a mnoha jiných byla zastíněna našimi interními financemi v EP, eh, díky čemuž bylo prakticky nemožné vést seriózní debatu o obsahu Evropy. Což že to podkopává vlastně důvod naší přítomnosti tady. Proč? Z důvodu Štrasburku, to se objevuje znovu a znovu, je to pro nás velice obtížné eh, vyřešit pro nás jako parlament, ale jiné věci řešit můžeme. To jsou um, denní uh, dávky, dáv, příspěvky na všeobecné výdaje a tak dále. To je totální nedostatek transparentnosti. Samozřejmě na webových stránkách jsou ty informace, ale když se podívám na písemné odpovědi para Veleho, um, I see a complete lack on transparency na naše otázky, tak vidím nedostatek transparentnosti. Odstavec 50 rezoluce parlamentu na základě mého pozměňovacího návrhu, kde žádáme o hodnocení um, denní dávky diet eh, vzhledem k výši a využívání. Odpověď na stránce 9 je naprosto ne- neadekvátní. Účel hodnocení byl přijít s, um, s důkladným hodnocením, jaká je teda kalkulace, jak vypadá kalkulace těch prostředků na denní dávky, proč máme ta pravidla taková, jaká jsou, proč dostáváme stejnou uh, dávku, když žijeme v Belgii a ne jinde. Já jsem měl představu, že ta myšlenka byla, že přijdete z členské země, máte náklady na hotel a tak dále, ale když žijete v Bruselu, dostanete stejnou dietu, stejné diety denní. Takže ten systém není stejný, není správný. Měl by být přehodnocen. A už jsme tuto debatu vedli za posledních pět let několikrát. Nejvyšší politickou politickým orgánem je, není byro, ale plénum. Pokud plénum žádá přehodnocení, proč ho byro prostě odmítá udělat. To není, toto není přehodnocení v těch, co je v těch písemných odpovědích. Možná můžete tedy znovu vysvětlit, proč si myslíte, že byro je vyšší instance než plénum. Můžete tedy vysvětlit, proč odmítáte přijít s, hodný, s důkladným posouzením. Především na, tom, na základě toho, kdy jsem začal, že tyto věci podkopávají e, naši politickou práci, úplně ji ničí, znehodnocují. V nizozemí poslanci Evropského parlamentu nejsou bráni vážně z těchto důvodů. A můžeme mít miliardu rezolucí, legislativních usnesení, důležitá témata. Pokud nebudeme transparentní o našich vlastních financích, tak, nás, tak nikdy nebudeme bráni vážně. To je tedy víc než několik euro. Je to eh, jádro naší politické práce. Možná na to můžete odpovědět. Odpovědné grémium, stejně tak jako v minulých letech, je předsednictvo a dosud předsednictvo vždy trvalo na tom, že chceme mít úpravu, která bude ve formě paušály. Paušály jsou podle finančního nařízení Evropské unie možné a mají tu výhodu, že mají relativně nízkou správní zátěž, respektive ta správní zátěž tam není prostě tak vysoká. A proto jsme se předsednictvo rozhodlo určité věci pokrýt paušálami, mimo jiné i tuto oblast. Samozřejmě předsednictvo v budoucnu může svůj postoj zvážit a změnit, ale dosud to je tedy postoj odpovědného grémia a grémium, které je za toto odpovědné, je předsednictvo. This, this is far from... No, ale to není moc odpověď. Já tady nikterak nekritizuji eh, ten systém paušálu. S tím souhlasím, ale my musíme umět vysvětlit veřejnosti, proč máme paušál, jaký máme. Eh, z čeho je vypočten, o co se opírá, z čeho vychází, já nevím. A my musíme být vůči voličům transparentní tak jak tady říkali ostatní, to jsou přece peníze daňových poplatníků. A jak jsem vysvětlil, ono to jde ještě dále. Tato odpověď je téměř příkladem e, toho způsobu, že to radši řešit se nebude. Protože systém je takový a je to podle pravidel. No to přece nestačí jako vysvětlení. To já nemohu říci nizozemské veřejnosti, protože to by mě e, vypískali a správně musíme být skutečně zodpovědní a zodpovědně vysvětlovat, proč máme paušál, jaký máme. A prosím, ta, musíme být transparentní. Každopádně jsem to Každopádně jsem to nyní lépe pochopil. Vy nespochybněte to, abychom tady měli paušálu, ale vám jde o to, jak se vyměřuje výše té paušály. Teď jsem to takto pochopil. To je, myslím, důležité objasnění. Předsednictvo při stanovování výše paušály v budoucnosti vždy vycházelo z toho, že jisté výdaje jsou, či musí být paušálou pokryty. Tyto výdaje jsou částečně zaznamenány i v seznamech a dokumentovány, ale samozřejmě ten bytostný základ paušály spočívá v tom, že to je paušála, takže to může eh, jak si pokrývat i variabilní věci. Ale máte seznámy na webových stránkách toho, které výdaje mají být touto paušálou pokryty. Ale děkuji vám, že ve přesnění, za to, že jste řekli, že nejste všeobecně proti paušálám, že vám jde o to tady otevřít diskuzi o výši těch paušál. Nyní kolega Baňo, zpravodaj za absolutorium za rok 2013, prosím. Ano, pane předsedkyně, pane generální tajemníku, já jsem rád, že tady vám mohu položit otázku k absolutoriu za rok 2012 s tím, že jak jste právě řekla, paní předsednictvo, já jsem byl jmenován zpravodajem eh, pro absolutorium za rok 2013. To je pro mě velký úkol. Já se pokusím se ho zhostit co nejlépe. A mimo jiné velice záhy zorganizuji slyšení s různými generálními ředitelstvími v EP a eh, já jsem kontaktoval předchozí zpravodaje a oni mi řekli, že právě to je eh, gro této práce v na zprávě. Pokud jde o absolutorium za rok 2012, tady mám určité otázky, které eh, vypadají možná jako technické, formální, ale podle mého soudu jsou velice důležité. První otázka, kterou vám chci položit. My jsme skonstatovali během absolutoria za rok 2012 eh, velký, velký nárůst Eh, částek, které byly převáděny. Je to 244 milionů 600. A, mm, takže to je otázka plánování. A přijali jste opatření, aby to, ty částky, které se budou převádět z období do období a by nebyly tak vysoké jako 244, 244 milionů euro. A druhá otázka. To se týká generálního ředitelství KOM toto generální ředitelství předložilo eh, seznam, detailní seznam služeb, které se zadávají externě a, jak, a co stojí tyto služby externě zadávané. A potom eh, ta nezávislá eh, nezávislá studie analýzy těch multimediálních služeb online. Jaké byly závěry této studie? Je to studie, která vyhodnocovala, je to nezávislá studie, která vyhodnocovala tu online produkci parlamentu. A třetí otázka. E, e, máme nějakou analýzu, e, analýzu mm, výhod, tedy nákladů a přínosů vyplývajících z DPH. Dále mm, globální rozpočet na e, přístavu e, budovy v Lucemburku. Já se ptám, zda e, vše bude dodrženo tam. To je také otázka, protože to jsou takové řeči, které tady obíhají teď kolem toho. Potom systém informačních komunikačních technologií. E, i bylo to vyhodnoceno z pohledu bezpečnosti, protože e, zde jsme zažili takový e, počítačový útok, který zachytil tedy komunikaci mezi soukromými smartfony a parlamentní wi no. Děkuji. Začínáme Ehm, naší spolupráci, co se týče hodnocení a IT po těch událostech, ke kterým došlo tom přerušení, po tom výpadku, tak interně bylo ehm, posoud, posouzeno s pomocí externích expertů a pak jsme ehm, zjistili, že je obzvláště problematické, když členové nebo pracovníci mají přístup ke svým Mm, důvěrnějším datům na parlamentním systému přes ten přístup host-guest, který není chráněný. Takže mm, mm, není eh, jasně stanoveno, aby ten přístup guest byl skutečně jenom pro hosty a ten eh, pro členy pracovníky je skutečně zabezpečený. Takže Často se eh, lidé dostávali k svým důvěrným datům přes ten nezajištěný přístup. To je již vyřešeno. Mm. Členové instituce nebo úředníci, pracovníci se přihlašují přes zabezpečený přístup. To bylo eh, ověřeno externími poradci, kteří nám pomohli s těmi opatřeními, která byly přijaty k nákladům budovy Konrad Adenauer. Před několika lety jsme měli velice nepříjemné překvapení. Rozhodli jsme se, že nepřijmeme ty nabídky. Mohu říci, že aktuální stav eh, u těch výběrových řízení, která mezi tím pokročila, mm, tedy pokryly velké části těch nákladů, tak jsme mm, pod nebo v rámci toho přijatého cenového rámce žádné překročení cen budovy Konrad Adenauer, což byl velký projekt. Eh, eh, jaký jsme jako instituce vůbec mohli přijmout? To absolutní výjimka, že že takový projekt zůstal tedy v tom přijatém rámci nákladu. Nyní tedy posud v těch výběrových řízeních jsme velmi spokojeni s tím způsobem, jakým eh, se držíme v rámci těch, eh, toho cenového rámce. Eh, se široce tedy mm, bylo posuzováno, prověřováno ceny klesly, ale přístup k těm produktům stoupl, takže máme v podstatě eh, pokles cen, ale eh, nárůst těch eh, přístupů, možností. Samozřejmě je jasné, že moderní komunikace s videomateriály je něco, bez čeho se neobejdeme, nestačí jenom texty a fotky, musíme Eh, používat i videa, jinak, ten, jinak jak si je ten eh, pojem Evropská televize zavádějící. Je to v podstatě možnost stahovat si videomateriály. A myslím, že v každém případě um, je to lepší, mohlo by to být ještě lepší pravděpodobně. A tam se musíme podívat přesně, jak dospět k optimální efektivitě ta studie, kterou jste si vyžádali, bude k dispozici do konce roku. Ještě není, ale máme. Ale ten projekt jsme posoudili. Ehm, přenosy, převody do příštího rozpočtového roku. To závisí na často konkrétních projektech. Pokud ne všechno se kon, dokončí v stávajícím roce, ale eh, je možné tyto dok, ty, ty platby převést do příštího roku. Není to negativní trend v tomto směru, to je důležité. Naopak jsou tady jaksi eh, různé výkyvy, které pak mohou mm, vést k těmto mm, efektům a Eh, já se těším na dobrou spolupráci v příštím roce. Kolega Tojer, prosím, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane generální tajemníku, za zprávu, kterou jste eh, nám poskytl. Je důležité z mého pohledu, abychom ty úspěchy, kterých jsme dosáhli, podtrhli zde. A budeme mít jistě i další příležitosti diskuzovat eh, o těch úspěších a diskutovat dále o našich otázkách. Například jste tady vysvětlil, že počet letů v, v ekonomii třídě z 20% se navýšil na téměř 40%. To je příklad, kde parlament skutečně projevuje velké úsilí a omezuje komfort při cestování poslanců tak, aby chránil peníze daňového poplatníka. Vy jste to vysvětlil, rovněž otázku s překladovými službami. V této souvislosti jste zareagoval na to, co řekla kolegyně Ayala Sender a týkalo se to delegací. Ta otázka z mého pohledu, která zde vystává, je to. To vidíte nějakou možnost pro to, abychom měli s tou flexibilitu, co se týče schůzí dnů, které jsou k dispozici pro schůze delegací, pokud by se tedy podařilo tlumočnické kapacity využívat flexibilněji, že by to nevedlo k navýšení nákladů. Bylo by to možné to takto ošetřit? To je první otázka. Druhá otázka. Jak odhadujete to, že u tématu ehm, návštěvnických skupin chceme dostat se k novému systému v rámci toho výčtování těch nákladů na tyto skupiny. Nám v rozpočtovém výboru, respektive výboru pro rozpočtu, kontrolu rozpočtu to vždy bylo uh, trnem v oku ten způsob, jak se k tomu přistupovalo do dnes. Byl byste ochoten založit nějakou expertní či pracovní skupinu, která by se během tohoto volebního období věnovala tomuto tématu? Děkuji, děkuji. Možná bych nejdříve otevřel otázku návštěvnických skupin. To bylo intenzivní téma již v minulém volebním období na předsednictvu. Předsednictvo dosáhlo v této věci jistého pokroku, zejména v otázce jasnosti a transparentnosti různých eh, skupin nákladů, například náklady na cestování a náklady na přenocování. Tam došlo skutečně k úspěchu. Předsednictvo v minulém volebním období ale se rozhodlo, že i nadále chce udržet eh, to vyplácení peněz v hotovosti z praktických důvodů, ale myslím si, že je to otázka, která bude ještě jednou předložena novému předsednictvu, aby o ní rozhodlo. Nové předsednictvo má velmi odlišné složení od toho starého a pravděpodobně se bude ještě muset eh, zabývat otázkou, zda by z dnešního pohledu nebylo vhodnější nalézt jinou odpověď na tuto otázku, protože zde máme technický pokrok a další aspekty. Co se týče delegací výborů, Tady je třeba zanalizovat, jak vypadá situace nyní na začátku volebního období. V zásadě si myslím, ten přístup v těch blocích je správný, protože zajišťuje to, že naše kapacity využíváme rozprostřeně během celého týdne. Je jasné, že některé sloty jsou oblíbenější než jiné, ale proto jsme také ke konci posledního volebního období zavedli jistá opatření, například tak, abychom ochránili trialogy. Tato opatření pravděpodobně nyní na začátku nového volebního období nejsou až tak důležitá, protože nemáme tolik trialogů. Zda to otevře nějaký nový malevnovací prostor, to je něco, na co bychom se pravděpodobně mohli podívat. Předsedkyně, děkuji. Kolega Bartstajc, který odešel, nám uvolňuje pohled na Rainera Wielanda, který je místo předseda, je odpovědný za rozpočet a kontrolu rozpočtu. Já ho tady vítám. Já jsem poslední na seznamu řečníků. Mám také ještě nějaké otázky, které se týkají té zprávy o následních krocích. Tam se říkalo, že a týkalo se to písemných dotazů komisy. Momentálně je to tak, že tyto písemné dotazy nejsou zveřejňovány u nás na webové stránce. Tam se říká, že byla zadána studie proveditelnosti, zda by to bylo technicky možné. Já si myslím, že je to důležité, protože když jsme tady u tématu transparentnost, tak je pro mě důležité, abychom skutečně měli transparentnost v oblasti výdajů. A my stále zjišťujeme, že například dodatky k písemným dotazům dostáváme do kanceláří a pokud chceme mít dispozici veškeré ty dodatky a přílohy, tak musíme tu otázku položit znova. Je to velice komplikovaný byrokratický postup. Bylo by vhodné to nějak dořešit. A dále, otázka informační kampaně. Tam vznikl jakýsi neklid a já se ptám, skutečně byl splacen ten staníšev. A dále otázka 6970 penzijní fond, deficit narostl na 207 milionů, takže to bude další téma pro absolutorium. My jsme přesně nepochopili, proč to takto narostlo. Ta stála sporná otázka zůstává, kdo to vlastně bude platit a jaké akce provede parlament pro to, aby se nějak chránil, tu věc řešil. To jsou klasická témata, která se objeví neustále. A dále otázka 21. Tam jste poskytli nejasné odpovědi. V tom světlu zda není OLAF a Evropský účetní dvůr bude moci se dívat na smlouvy bezpečnostních služeb, zda je tedy prošetřili tři ne. Tam byly nějaké rozporuplné odpovědi na straně 27 zprávy se říká, že je možné obě dvě ty smlouvy zkontrolovat a já se ptám, proč se nekonaly, co byl problém. Děkuji. Děkuji mnohokrát. K první otázce, ta se týkala těch příloh, my se to snažíme vyřešit, umožnit. Nemohu ještě říct, že jsme to dořešili, ale pracujeme na tom. Chceme to umožnit. Tedy pozitivní odpověď. K druhé otázce. Já do šéf veškeré ty eh, zálohy, které byly proplaceny, byly v celé výši zpětně proplaceny. Třetí otázka, penzijní fond. To je penzijní fond, tak říkajíc, ještě ze starých dob, kdy poslanci tady nemohli ještě získat důchody či nárok na ně a někteří poslanci vůbec měli problémy získat nárok na důchod. To byl takový pomocný nástroj, ten penzijní fond, momentálně již uzavřen pro nové členy. Takže je to otázka problém z doby, který přetrvává, z doby, která je již překonána. Předsednictvo v této věci rozhodlo. Když jsem byl na, jako generální témník na své první a druhé schůzi předsednictva, tak tehdy se o tom rozhodovalo. Přijal se balíček opatření za prvé Věk odchodu do důchodu se navýšil pro členy toho penzijního fondu, dále, že již nebude možné vyplácet eh, ty nároky v hotovosti, ale naopak se dále řeklo, že parlament přijímá odpovědnost za závazky, které instituce tedy převzala vůči důchodcům, tedy žádný potenciální důchodce by potom neměly být situace, že nebude mít nároky na penzi. To je rozhodnutí z dubna 2009. Pak došlo k tomu, že někteří členové penzijního fondu předložili žaloby. Momentálně veškeré žaloby již byly odmítnuty. Z právního hlediska je to ukončená záležitost. Tedy rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu z 1. 4. 2009 tak to platí. V tom smyslu, že na jedné straně se omezí plnění z tohoto fondu, ale na druhou straně se řekne, že skutečně zajistí každému, aby měl svou penzi. Toto eh, rozhodnutí bylo tedy juristicky přeskoumáno a potvrzeno a nyní tady skutečně máme na zmenšeném základu povinnost naší instituce tyto nároky vyplácet. Ähm, Poslední eh, otázku zodpovím písemně. Děkuji. Ehm, tak to bylo zase zajímavé, byla to důležitá výměna názorů. Ehm, věřím, že opatření, které eh, jste přijali eh, jako generální tajemník, tak hmm, osvědčí. Takže ta výměna názorů byla velmi užitečná. Děkuji za váš čas a kolegům také děkuji, mm, kteří se podíleli na této výměně názorů. Uvidíme se ještě v rámci absolutoria za rok 2013. Zítra, sejdeme se zase zítra ráno. Ines, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom bych chtěla vám připomenout, připomenout panu tajemníkovi, že potřebujeme i zprávy od ředitelů a já si myslím, že ano, již jsou možná k dispozici členům, ale my máme určitou lhůtu, která je velice krátká a takže co nejdříve chceme mít k dispozici zprávy od ředitelů. Děkuji. Bitte. Ja. Liegen, äh, die liegen morgen vor. Ano, zítra je budete mít k dispozici.